Allora. Buonasera, già abbiamo Dobré odpoledne, už jsme zahájili tedy s menším spožením. Chci všechny přítomné přivítat, všechny členy našeho výboru a také především tři kandidáty Zahájíme prvním bodem, který máme na pořadu jednání, to je schválení dnešního programu. Nemáte-li nábytek, budeme jej považovat za přijatý. Přejdu k vysvětlení postupu, kterým se budeme řídit při této schůzi našeho výboru. Tato schůze je otevřena všem poslancům Evropského parlamentu podle článku 204 jednacího řádu. Petiční výbor obdržel šest kandidatur na veřejného ochránce práv. Jen tři byly prohlášeny za přístup, přípustné podle pravidel tohoto postupu, proto dnes přikročíme ke slyšení těchto tří přípustných kandidátů. Ti budou vyslechnuti podle eh, abecedního pořadí. Jako první pan Vittorio Bottoli, eh, pan Nikiforos Diamanduros a jako poslední pan Pierre Monet. Každý kandidát bude mít hodinu, v jejímž průběhu bude předkládat svou kandidaturu a odpovídat na dotazy poslanců po první čtvrt hodině, která bude věnována úvodu ze strany každého jednotlivého kandidáta, bude zahájeno první kolo dotazů. Předám slovo kolegům, a to podle Dontova systému. Následně 15 minut bude pokračovat postup Catch the Eye, tedy pro eh, nezapsané řečníky. Na webové stránce našeho výboru naleznete veškeré informace týkající se našeho postupu. Najdete tam také životopis našich kandidátů i kandidátů, kteří nebyli tedy připuštěni ke slyšení. Eh, byly zde eh, i uveřejněny dotazy a odpovědi těchto tří kandidátů. Takže můžeme zahájit toto slyšení už eh, s určitou výhodou. Už máme určité informace, které nám eh, díky tomuto předběžnému postupu kandidáti o sobě dali. Na konci dnešních slyšení výbor se píše stanovisko, které bude předáno předsednictvu parlamentu. A bude následovat další etapa. Bude tedy naplánováno eh, zvolení eh, Evropského veřejného ochránce práv. Pokud teď nemáte žádné výhrady, zahájím slyšení a požádám prvního z kandidátů, a to pana Vittoria Bottoliho, aby se ujal slova.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 na to, abyste se usadil. Eh, pan Botoli bude mít tedy 15 minut, po které může uvádět svou kandidaturu, představovat svou kandidaturu. Budou následovat dotazy členů výboru. A slovo má pan Botoli. Honorable President. Honorable member. Vážená paní předsedkyně, vážení členové petičního výboru, v prvé řadě bych rád vyjádřil díky za to, že jste mi dali možnost zde vystoupit. Po předběžném výběru jsem byl vyzván, abych před vás předstoupil. Tento můj úvod je jakýmsi mým prvotním záměrem. Já jsem ze zkušenosti zjistil, že debata je nejúčinnější způsob, jak elaborovat na jednotlivých tématech, která vy vyberete. Je to nejlepší způsob, jak vybrat osobu, která před vás předstupuje. A je to rovněž také nejlepší způsob, jak se dál zamyslet nad dalšími tématy, která přicházejí v úvahu. Máme zde určité poučení, které plyne z historie lidských práv. Já to často říkám studentům. A vy jako poslanci Evropského parlamentu a členové tohoto výboru jste těmi, kteří dobře znají formy eh, soudní ochrany lidských práv, která představuje nezávislé a jednoduše dostupné řízení státní zprávy a veřejné zprávy. Máte před sebou můj životopis, mé zkušenosti a nyní před vás předstupuji, což znamená, že vás můj životopis zaujal. Máte-li další požadavky na vysvětlení, jsem k dispozici a budu reagovat. Já jsem některé konkrétní dotazy již zodpověděl písemně. Máte k dispozici mé odpovědi, tam se objevují mé priority, které se týkají toho, jak zlepšit výkon Evropského ochránce práv a jak zviditelnit jeho práci. Existuje zde však zásadní pojem, který je potřeba znovu opakovat. Formální uznání lidských práv je něco, co se objevuje ve všech ústavách členských států. Nicméně to není dost na to, aby se zaručila takováto práva. Jde o to, že ochrana lidských práv a já zde hovořím o záruce ve formě veřejného ochránce práv. Není záležitost, která by byla stejná ve všech členských státech nebo ve všech regionech. V některých regionech je určitá diskriminace mezi státy a regiony. V průběhu posledního jednání představil eh, Evropský ochránce práv určité obavy. V řadě regionů, v řadě zemí, členských zemí Evropské unie, dochází k tomu, že ze zákona vypadl pojem veřejného ochránce práv. Jinde to bylo podřazeno pod jinou roli. Jinde to zase bylo omezeno vzhledem k finančním a jiným omezením týkající se zdrojů. A ve světle těchto jevů je potřeba zodpovědět dva dotazy. Za prvé, co je příčinou tohoto negativního trendu? Za druhé se musíme ptát, co musí dělat evropský ochránce práv pokud jde o první problém, příčiny toho, co se děje, jsou jasné každému, kdo se pohybuje na poli lidských práv a má každodenní kontakt s veřejnou zprávou. Je potřeba si uvědomit, že parlament a místní a regionální samozpráva jsou strukturou osob, které musí vykonávat to, co je potřeba vykonávat v zájmu toho, aby byla řízena země a aby prosperovala. Nicméně tyto struktury mohou být svrchovaným, soběstačným organismem. A to nejenom v omezených oblastech, ale mohou si zaujmout určitý pocit eh, univerzality. Mají být naopak nástrojem pro lidi a mají působit v zájmu rozvoje těchto struktur. A zdá se, že není možné plnit ty základní úkoly, což je plnit přenesené úkoly a pravomoci v zájmu základních zájmů. Pokud jde o druhý bod, je třeba nalézt nápravu. V podstatě je zcela zjevné, že občané Evropské unie nemohou čelit diskriminaci, protože mají jedno společné, společné jmenovatele a to je občanství. Proto je třeba, aby orgány a instituce, které pojednávají na poli lidských práv, konaly v zájmu jejich ochrany. A je tedy na veřejném ochránce práv, aby toto zajišťoval a aby byl určitým místem, kam je možné se obrátit, aby byl dostatečně viditelný. Pokud dochází ke zjevné diskriminaci, bude účinnější postupovat ve shodě s parlamentem a konkrétně s tímto výborem. Já jsem si vědom toho, že po deseti letech práce pro lidi v mém regionu a v mé zemi je moje nasazení poskytovat účinné služby se vší energií bude ještě silnější. V této chvíli před námi stojí různé výzvy, nicméně rovněž také příležitosti. A ochrana lidských je, práv je zásadní v zájmu další evropské integrace. Vážená paní předsedkyně, já uzavřu své vystoupení. Nicméně domnívám se, že řada dalších důležitých témat vyplyne dále z vašich dotazů a můžeme se jim věnovat podrobněji. Mimochodem, paní předsedkyně, rád bych požádal abych mohl používat svůj rodný jazyk. Je to důležité téma citlivé povahy a proto v průběhu tohoto slyšení je potřeba se vyhnout riziku nesprávného pochopení. A z úcty k vám chci tedy zajistit, abych se mohl vyjadřovat eh, co možná nejlépe. Děkuji. Děkujeme vám, pane Botoli, za váš úvod. Samozřejmě, že smíte odpovídat na dotazy v italštině. Zahajujeme tedy tento dialog a to dotazy kolegů, kteří dostanou dvě minuty řečnické doby. Každý podle naší dohody. Jako první promluví pan Gruny, prosím. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, pane Botoli. Mé otázky. Zajímalo by mě, jaké budou priority budoucího veřejného ochránce práv během dalšího mandátu. Potom, jak můžou být vylepšeny eh, funkce nebo fungování veřejného ochránce práv a jestli to přinese nějakou změnu statutu veřejného ochránce práv, jak vylepšit služby institucí evropskému občanovi vzhledem k jejich roli a zodpovědnosti tak, jak je definována ve smlouvách? A jaké jsou mezery nebo nedostatky, které pozorujete ve fungování těchto institucí a jakým způsobem chcete konkrétně realizovat váš projekt? Jak eh, plánujete spolupracovat eh, s výborem PETY a jakým způsobem chcete spolupracovat s ostatními institucemi? To jsou mé otázky. Děkuji. Grazie, onorevole Gruni. Děkuji vám, paní Gruni. Paní Busner jako další. Signora Presidente. Děkuji vám. Vážený kandidáte, Moje otázka zní takto. Co byste navrhoval, aby se sjednotily vztahy mezi evropským ochráncem práv a veřejnými ochránci práv v členských zemích? Grazie, l'onorevole Hankis. Děkuji, Hankis.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 Řada evropských občanů má dojem, že lidská práva jsou určitým segmentem, že jsou to hlavně práva národnostních menšin, etnických menšin. Hlavně na to se to soustředí. Tato práva jsou často marginalizována. A to je možná ten důvod. My nechceme se dostat do konfliktu. Řada lidí se ale domnívá, že tento konflikt lze řešit prostřednictvím dialogu. A to není dobrý nápad předstírat, že tyto konflikty neexistují. A možná role ombudsmana by mohla v tomto pomoci řešit tyto konflikty přátelsky. Já se chci zeptat na toto. A zeptám se na tuto otázku i dalších dvou kandidátů. Je možné očekávat, že práva menšin se dostanou do světla pozornosti, že toto téma budeme pojednávat jako konkrétní část celé problematiky lidských práv. Jsou to třeba případy porušení lidské důstojnosti a porušení dalších práv. S tímto se potýkají různé členské státy včetně Maďarska. Lidé v Maďarsku cítí zklamání, protože mají pocit, že když dojde k porušení těchto práv, takže se nedostaví dostatek pozornosti a Evropská unie nevyjádří dostatek solidarity. Já se chci zeptat takto. Často národní politika jde proti naší společné politice a to i v případech, kdy dojde k porušení určitých společných hodnot. Možná, že zde máme jakýsi dvojí metr. Tak se chci zeptat takto. Máte nějaký plán, jak odlišit ty společné postupy a národní postupy, aby občané neměli pocit, že je uplatňován tento takzvaný dvojí metr, když dojde k určitému porušení třeba v Itálii když dojde k porušení svobody projevu. Já nevím, jestli je tam takovýto případ, ale abychom nepojednávali tyto věci jako konkrétně národní záležitosti. Týká se to velké skupiny lidí a proto mě to zajímá a ráda bych se zeptala na porušování práv menšin. Chtěl byste zajistit, aby byla uplatňována jednotná pravidla? A jakým způsobem budete zajišťovat návaznost mezi národními postupy a společnými postupy, pakliže se jedná o problematiku práv menšin. Děkuji. Děkuji. Úvodem bych chtěla poděkovat panu Botolimu, že se mezi nás eh, dostavil a mám několik otázek. Zajímalo by mě, jaký byl největší problém, se kterým jste se setkal, jakožto na národní ochránce práv a jakým způsobem se jste se snažil tento problém vyřešit. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že podobný problém by se mohl e, vyskytnout i na evropské úrovni, nebo si myslíte, že v této evropské funkci to bude, e, bude třeba postupovat úplně jinak. Děkuji. Hakin. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych ráda přivítala pana Botoliho na našem odpoledním slyšení. Já se omlouvám, že jsem zde nebyla po celou dobu vaší prezentace. Většinu jsem ale už stihla. Mám na vás následující dotazy. Za prvé, nařízení o transparentnosti z roku 2001. 1049. Zde se pojednává o správních činnostech evropských institucí a členských států. A nám jde o to, abychom měli pravidla na evropské úrovni a na úrovni členských států, kde by se zajišťovalo, že veřejnost má přístup k informacím o Evropské unii. Jak chcete zajišťovat, aby práva zakotvená v těchto předpisech byla uplatňována a jakým způsobem chcete zlepšit přístup k informacím ze strany veřejnosti. Za druhé se chce zeptat na stručnější dotaz. Jak byste se osobně chtěl podílet na zlepšování služeb a pojetí služeb v evropských institucích? Vy jste o tom hovořil ve svém úvodu. Já mám pocit, že jste hovořil o tom, že ty instituce jsou spíše institucemi, které slouží sami sobě, než by to sloužily někomu dalšímu. Jakým způsobem byste chtěl zajistit, že evropský ochránce práv není právě takovouto institucí samoučelnou, protože ochránce práv se zabývá hlavně občany většinu času a tak si myslím, že by to mělo být něco orientovaného právě na občana. Řada občanů ani neví, jaký je rozdíl mezi jednotlivými evropskými institucemi. Mě by zajímalo, jak o tom smýšlíte? Já si myslím, že my, kteří jsme uprostřed toho všeho dění v institucích, si často neuvědomujeme, jak se cítí lidé, kteří se na nás obracejí s žádostí o pomoc a nejumí rozlišit ty instituce. Děkuji. Hoken? Thank you. Děkuji. Já vám také mnohokrát děkuji za to, že jste mezi nás dorazil. chce se soustředit na jednu otázku, u níž mám pocit, že je naprosto zásadní pro roli ombudsmana. Je to otázka správné zprávy a postupů, což je něco, na co by měl ombudsman dohlížet. V rámci Lisabonské smlouvy máme nyní právní základ, máme tam dva nové články, podle nich existuje právní základ pro zavedení takovýchto požadavků na, op, na náležitou zprávu v jednotlivých institucích. Jak chcete pojednat tyto články, pokud chcete získat takováto pravidla i pro evropské instituce? Pokud chcete něco takového zavést. Děkuji. Rakos. Salvrakos. Ευχαριστώ κύριε Μποτολή τιμάτε με την παρουσία σας στη συνεδρίασή μας. Děkuji, pane Botoli, za to, že jste nás poctil svou přítomností a v tuto chvíli bych chtěl položit následující otázku. Myslím si, že nejsem jediný a nejsem jediný, kdo si myslí, že v tuto chvíli se mnoho věcí velmi rychle mění i u nás v Evropě, jsou tady různé příčiny, třeba imigrace. Potom samozřejmě k nám přichází osoby, které mají různé kultury, různé pojetí života, různé náboženství. A Soud pro lidská práva se bude zabývat věcí, která se týká italského státu a mm, týkalo se to otázky krucifixu, kříže, kde požadovali, aby byly e, kříže odstraněny ze tříd. A to je něco, co se bolestně dotýká Italů, e, protože oni jsou e, hluboce věřící, katolíci, křesťané. A zároveň se to dotýká také Eh, imigrantů nejrůznějších náboženských vyznání, takže je vidět, že je tady potřeba opravdu nalézt rovnováhu, pokud jde o lidská práva. Takže zajímalo by mě, jakým způsobem tady vidíte roli Evropského veřejného ochránce práv v nastolení této rovnováhy a zajímalo by mě, jaké jsou hranice, pokud jde o tyto hodnoty, které jsem tady uvedl, uvedl jsem pouze určitý příklad, mohl bych toho říct mnohem více. Abbiamo finito con gli interventi programmati. Tímto jsme skončili tedy s plánovanými dotazy. Eh, a teď bych chtěla předat eh, slovo panu Botolimu, aby mohl zodpovědět tyto dotazy. A posléze eh, začneme ten postup Catch the Eye. Předávám tedy slovo panu Botolimu. per questa sera, ma penso che dovrò posticiparlo. Myslím, že budu muset eh, plnou odpověď na všechny dotazy odložit na někdy později, ale všechny tyto dotazy zcela souznějí eh, s aktivitou ombudsmanů jako takových ochránců práv a také zejména tedy evropského ochránce práv. Eh, první otázka byla na zlepšení, která bych chtěl zavést. Kdybych já tedy byl eh, zvolen eh, veřejným ochráncem práv, já už jsem takto odpověděl písemně na základě dotazů, které mi byly předloženy od vašeho výboru. Důležité je ale, abych zopakoval, jak to je. Co tedy považuji za nejdůležitější? Nejde jen o to, abychom zdůraznili eh, to, co je naším společným eh, cílem, eh, kvůli němuž byla vybudována tato funkce ve všech regionech a státech. Šlo totiž o to, aby byla posílená pozice občana ve vztahu s veřejnými orgány v situaci, kdy občan má za to, že jeho právo bylo porušeno či nedostatečně plněno ze strany této veřejné zprávy. Takže já bych nerad, abychom upadli do nějakých nedorozumění. Toto je tedy zásadní úloha, kterou má každý ombudsman, ať už pracuje na kterékoliv úrovni. Ale evropský ombudsman má ještě další velice důležitý aspekt, kterým se musí zabývat, já si myslím, že doposud nebyl patřičně zhodnocen tento aspekt. Teď mám na mysli článek 5 eh, statusu veřejné ochránce práv, kde se praví, že veřejný ochránce práv evropský může spolupracovat se svými kolegy a s institucemi, které se zabývají lidskými právy. To jest, takováto spolupráce pro mne podle mne by měla být vedena ještě dál než do posud, tedy eh, Mělo by se postupovat proaktivně ze strany Evropského veřejného ochránce práv ve vztahu s dalšími ochránci práv a eh, ve vztahu s institucemi, které se zabývají ochranou práv. Jak už jsem naznačil ve svém úvodu, jsou určité regiony, které jsou součástí států, které jsou součástí Evropské unie které e, zrušily zákonem takovouto funkci. E, jiní veřejní ochránci práv, kteří byli jmenováni a zůstali tedy u funkce na desítky a desítky let, už nebyli vícekrát potvrzeni ve svém úřadu. Ten zákon tedy existuje, podle kterého byli jednou zvoleni, ale víckrát už zvoleni nebyli. Mnoho těchto no, úřadů veřejných ochránců práv e, v Evropské unii se ocitá v situaci, kdy jim jsou odebírány prostředky. A proto aktivita ombudsmana spočívá v podstatě v tom, že má sedulku na dveřích. Co tedy myslím tím, když říkám, že evropský ombudsman by měl dovést dál tuto spolupráci? ve chvíli, kdy ombudsman prostřednictvím sítě všech eh, veřejných ochránců eh, práv v Evropské unii, tím nechci říct každodenně, ale velice často se setkává, vyměňují si spolu informace, telefonují si, píší si maily eh, a případně se setkávají. To znamená, že všichni znají tuto situaci, vědí, co se děje. Zejména pak to musí vědět tedy Evropský veřejný ochránce práv. A to je tedy moje přání tam, kde se Evropský ombudsman eh, setká s otevřeným porušováním práv všech eh, evropských občanů, že je tedy třeba chránit nejen právně, ale i eh, jinými prostředky, mimo právními, bránit diskriminaci je třeba jednat, ať už se jedná o stát nebo o nějaký region. A bohužel dochází k tomu, že v některých eh, částech Evropské unie ještě se takto práva porušují. Takže na závěr. Evropský ombudsman ve styku s parlamentem, zejména tedy eh, s výborem petičním, má oznámit takovéto případy a nežádá se nic spektakulárního, nežádá se ani legislativní změna tímto oznámením. Ale je třeba s autoritou právě proto, že je podpořen, eh, podpořen stanoviskem Evropského parlamentu a petičního petičního výboru, musí tedy s autoritou označit takovouto skutečnost. Je třeba o tom hovořit v celé Evropské unii a je třeba dát jasně na vědomí, že pro Evropskou unii a Evropský parlament a petiční výbor toto je důležitá otázka. Tak a teď k, k právu menšin. Jedním z hlavních eh, eh, otázek v činnosti ombudsmana na jakékoliv úrovni je nehájit práva jen tak abstraktně či obecně, ale konkrétně, v jednotlivostech. Bobio, filozof Bobio, o nich hovořil jako o právech druhé generace. Eh, to znamená práva ženy, práva dětí, práva starších občanů, postižených, imigrantů. Protože právě tyto kategorie jsou ty nejslabší a proto potřebují vyšší ochranu. A ombudsman musí velice bedlivě právě eh, chránit zájmy těchto eh, slabších či zranitelnějších osob naší společnosti. Takže co se týče práv menšin, víte, že některé státy už zavedly ombudsmana právě pro tuto konkrétní oblast práv, tedy chránit práva menšin. Každý ombudsman, ale jak už jsem říkal, má jako svou prioritu chránit ty nejslabší. Jaký je nejzávažnější problém, eh, se kterým se ombudsman může setkat, s jakými jsem se tedy setkal já za svých deset let činnosti ombudsmana eh, v Benátsku, v mém regionu. To je eh, věc ovšem, která se týká celé země, celé Itálie. Jak samozřejmě víte, Itálie nemá národního ombudsmana. Očekáváme jmenování takového ombudsmana už asi 50 let a proto ten regionální veřejný ochránce má tedy e, kompetence, které se týkají centrální zprávy země. Jaký byl tedy největší problém, se kterým já jsem se musel vypořádat? Izolace. Benátsko mě, e, mě dal velké prostředky, abych e, mohl eh, pracovat. Od 800 eh, žádostí do roku 2000 jsme přišli k 11 tisícům eh, žádostí o vyřešení situace z loňského roku prostřednictvím tedy certifikace určitého úřadu, který kontroloval všechny, všechny tyto žádosti. Samozřejmě já jsem podporoval jednotlivé činnosti zaměřené především na správnou komunikaci. A všiml jsem si přitom, že nikdo v celém našem eh, regionu nevěděl, a teď mám na mysli občany našeho regionu, že takováto postava, takováto funkce existuje. Takže na jedné straně ombudsman musí povzbuzovat kulturu eh, lidských práv, nejen je hájit a bránit, když je k tomu povolán, což je třeba činit na akademické půdě, při setkávání, eh, při kontaktech eh, se všemi institucemi, které se zabývají těmito otázkami, ale především a také ombudsman musí dávat informace svým vlastním občanům. Musí jim dávat na vědomí, že existuje úřad, který zadarmo a rychle bude chránit práva občanů, pokud tato práva jsou porušována veřejnou zprávou. Hovořil jsem o izolaci. Proč? V regionu Benátsko neexistoval žádný petiční výbor. To znamená, že eh, ombudsman je tam sám. Když je někdo sám, tak pravda je viditelný. Má to tedy i své výhody. Ale mnohem důležitější by bylo, a to pro každého ombudsmana, aby se mělo koho opřít. Jako například, a naštěstí je to v Evropské unii, kde v Evropském parlamentě je petiční výbor. Co se však týče mé konkrétní činnosti, Musel jsem rok za rokem si vytvářet jakýsi svůj petiční výbor představovaný, ne tedy formálně, regionálními eh, eh, poradci, kteří, nebo zástupci regionu, kteří měli eh, větší zájem a větší vhled do ochrany lidských práv a pomáhali mě nejen, abych se cítil méně sám, ale také mě podporovali v různých iniciativách, které jsem považoval za nezbytné zahájit a provozovat v průběhu eh, mé činnosti. Další otázka byla na přístup k informacím. Co se dá udělat, jaká opatření by se dala přijmout, eh, aby se zlepšil přístup k informacím? Nože, eh, přístup přístup eh, k zákonům a právním aktům jakéhokoliv státu či správní jednotky eh, týkající se práv osoby je zásadní věcí. Evropská unie a všechny členské státy, to jsme si všimli a nastudovali jsme si to, staví na první stupínek právě přístup eh, k ehm, k aktům právním, aby všichni občané věděli, co bylo vykonáno v legislativě. Takže, jak víte, ombudsman, evropský ombudsman, ombudsmanovi nemůže být odepřen přístup k dokumentům. To je mm, správné přirozené. Samozřejmě, že musí udržovat eh, udržovat eh, ochranu informací, ale musí mít také přístup k informacím. A proto občané vědí, že z tohoto ohledu tu není žádné omezení pro ombudsmana. To platí i v regionu. Ombudsman eh, se může podívat eh, v daném případě na eh, dané právní akty, ehm, protože tím chrání i zájmy jedné ze stran. Takže je dobře, že Evropský ombudsman také má tuto pravomoc. Nikdy by neměla nemělo být omezeno toto právo ombudsmana. Třeba, že některé úřady se snaží omezit práva ombudsmana. Ohledně institucí, které jsou které se stávají suverénními, eh, stávají, odkazují sami na sebe. To je velice důležitá věc. To je ústřední bod činnosti ombudsmana. Všechny ústavy člens, eh, Evropské unie eh, staví jednotlivce eh, do svého srdce, do svého jádra. To znamená, že osobě jsou uznávána práva. Ta má být suverénní. Politický orgán či správní orgán je delegovaným orgánem a má jen určitou úlohu, má sloužit suverenitě občana. Pokud tento orgán, který, kterému byla delegována funkce sloužit občanům, zapomene, že právě toto je jeho hlavní a zásadní povinnost a samoučelně považuje sám sebe za nejdůležitější, pak se může stát cokoliv. To znamená, že i práva, která jsou formálně posvěcena ve všech našich ústavách, se de facto stávají, eh, ocitají bez ochrany, protože eh, politik či člen veřejné zprávy, zapomněl na svou úlohu a považuje e, občany za důležité pouze ve chvíli, kdy ho mají zvolit do nějaké funkce. To je tedy pro nás zásadní otázkou. Uvedl jsem několik příkladů, které ukazují, že bohužel i v Evropské unii takovéto problémy přetrvávají. Když v italském regionu po 20 letech činnosti regionálního ombudsmana zákonem a myslím, že byla, eh, byl tento zákon schválen po 20 minutách diskuze. A tímto zákonem je tedy eh, odvolána tato funkce, zrušena. Oproti jiným regionům, kde ombudsman existuje v Itálii, tak když se ocitáme v takovéto situaci, ptám se, zda politici, kteří schválili onen zákon, nezapomněli na to, že e, lidu, který je zvolil, odebrali základní právo, a to na ochranu vlastních práv. A v tom je to nejdůležitější. Nejde jen o to, aby právo bylo uznáváno. Právo musí být také chráněno. A ochrana se může dít jen dvěma způsoby. Ve všech státech, eh, které jsou civilizované a moderní, a to prostřednictvím soudů, anebo prostřednictvím mimosoudních činností, jako je například eh, činnost ombudsmana. Dnes, především v této době krize finanční a ekonomické, kolik občanů, a já jsem se ptal, jak, jak to vypadá u nás v našem regionu, Eh, kolik je občanů, kteří jsou schopni pustit se do soudního sporu, když mají za to, že došlo k porušení jejich práv. Protože se jedná o velice náročný podnik. A ze samé eh, podstaty takto, takto složitého postupu se jedná o pomalý postup zatímco činnost ombudsmana je charakterizována tím, že je to především postup vedený zadarmo a je vedený rychle, protože nezávisí na žádné specifické procedurální formě. A proto se říká, že působení ombudsmana je, je být prostředníkem, být mediátorem snažit se najít eh, přátelské, mírné řešení eh, problémů. A pokud se nepodaří eh, takto problém vyřešit, nehledě na to, že občany v právu, pak ombudsman může zasáhnout nejen tedy přátelsky takzvaně, ale s veškerou svou autoritou a tvrdě, což se také někdy stává a já jsem také tak postupoval. A na závěr už jsem se o tom zmínil, ale je důležité, abych to ještě jednou zopakoval. Důležité je to, aby se správně eh, komunikovalo. To jest, Evropský ombudsman a zejména Evropský ombudsman se musí snažit o to, aby všichni občané Evropské unie, nejen tedy instituce a parlamenty a nejen politici, ale aby občané Evropské unie věděli, že tato instituce existuje, a že ve vztazích eh, s evropskými institucemi zde mají ochranu ombudsmana. A tento ombudsman má tedy eh, podobné, eh, podobná práva, jako mají ombudsmani na národní či regionální úrovni. Tato praxe je dobře známa v malých státech nebo v malých obcích, kde tedy všichni vědí, kde, nebo že existuje takovýto ombudsman. Ovšem, evropský ombudsman je daleko od občanů Evropy. A proto je třeba vykonat veškeré úsilí pro to, aby evropský ombudsman byl znám, a to na všech úrovních. E, přinesl jsem brožurku a doufám, že to nebude chápáno jako pokus o korupci. Chtěl jsem tuto brožurku e, e, darovat paní předsedkyni petičního výboru. To je poslední, eh, poslední kniha, poslední výtisk z našeho eh, úřadu. Na jedné straně je pár řádek a eh, naproti je obrázek. Za 15 minut i malé dítě, pro které je tato publikace určena, dokonale zjistí, co to jsou základní práva, protože je to například Eh, těhotná maminka, která je doma, je tam osoba, která eh, jde do práce, je tam osoba, eh, která jde do nemocnice a potřebuje tedy péči, je tam dítě, které jde do školy a tak dále. Takže na základě těchto obrázků a těchto pár slov, když se vrátíme tedy k moderní právní historii, Víme, že Řím byl eh, městský stát a stal se republikou, tedy věcí veřejnou. A to proto, že lid, eh, který že to byl lid, eh, který se rozhodl, že se vrátí do Říma po té, co, co Řím opustil, pouze bude-li mít svého ochránce práv, svého ombudsmana. A je třeba, aby tedy ve všech generacích lidé eh, věděli, že tato funkce existuje a co obnáší. Já se omluvám, pokud jsem na něco neodpověděl eh, do detailů. Eh, když se samozřejmě odpovídá bez písemného podkladu, tak se může něco, něco opomenout, nebo možná jsem nehovořil příliš přesně. Omlouvám se tedy za to. Nicméně všem vám děkuji za pozornost a srdečně eh, se s vámi zdravím. Děkuji vám a zahájíme tedy postup Catch the Eye. Pan Gomez. Thank you very much. Um... Já děkuji. Pane Botoli, vy jste už částečně zodpověděl můj dotaz. Já bych ale ráda tuto otázku dále rozvedla. Máte vynikající způsob, jak upozornit na své činnosti, jak informovat studenty a tak dále. V regionu Benátsko v té pozici evropského ochránce práv to bude ale trochu jiné. Jaké metody zvolíte zde, abyste zvyšoval povědomí lidí o vaší práci a vaší roli? Děkuji. Keller. Děkuji, pan Keller. Um, I would like to... Děkuji. Já bych se ráda zeptala, vy už jste podrobně vysvětloval, jak vidíte, svoji roli vůči národním veřejným ochráncům práv a občanům. Mě by zajímalo, jakým způsobem navážete svoji roli na další úřady, jako je Evropská investiční banka, Europol, další orgány, které všechny mají co dělat s právy občanů. Jak vidíte tedy svoji roli v návaznosti na ně? Eh, děkuji, paní předsedkyně. A děkuji také vám, pane Potoli, za to, že jste přišel mezi nás. Chtěl bych se omluvit, protože úvodní část vašeho příspěvku jsem bohužel nestihl. A mám jednu otázku, která se dobře hodí k té předchozí otázce. Uh, Eh, vy jste tedy eh, jednak veřejný ochránce práv a potom je tady výbor pro petice, petiční výbor a to se dobře eh, tedy hodí pro evropské záležitosti. Když se Evropě daří hůře, ne, když se občanům daří hůře, tak máme více stížností, jinak jich máme méně. A vy jste říkal také, že Evropa musí být občany chápána a akceptována a mě by zajímalo, jak si představujete spolupráci mezi eh, veřejným ochráncem práv a eh, petičním výborem, jak zabránit, aby se ta práce nepřekrývala, jak je možné zefektivnit tu práci. A potom druhá otázka. Vždy jsou nejpříjemnější petice, kdy je možné občanům pomoci. Bez pochyby to budete mít eh, stejné jako já. Sice vám někdo nějak moc neděkuje, ale máte ten pocit vnitřního uspokojení. Ovšem přesto se objevují petice, kdy sice cítíme, že bychom rádi občanům pomohli, ale zjistíme, že jsou někde nějaké nedostatky, mezery v různých nařízení nebo směrnicích. A mě by zajímalo, jestli vaši úlohu vnímáte i tak, že budete parlament upozorňovat na to, že tu a tam jsou v legislativě nějaké mezery, a že by bylo potřeba je zaplnit tak, aby Evropa byla ještě příznivější pro občany, než je dosud. Žádal jste o slovo kvůli tomu, že jste něco ještě upřecnit, pane Salavrakosi. Děkuji. Na mou otázku jste bohužel neodpověděl. Já jsem se ptal na Eh, určité hranice lidských práv. A pokud jde o mě, tak já si myslím, že účinnost určité instituce je velice důležitá. Nejde pouze o to romantické pojetí, představu té instituce. Jde o to, aby opravdu efektivně pracovala. A já bych se chtěl zeptat, jaký je názor pana Botoliho, pokud jde o roli ombudsmana a, a to v oblasti rovnováhy mez eh, lidských práv, když třeba vznikne nějaký konflikt mezi hodnotami a určitými povinnostmi. To jsou záležitosti, které se dějí stále znovu, každý den a já jsem přesvědčen, že tady je opravdu potřeba aby eh, ombudsman eh, se pustil i do této oblasti, aby to řešil, protože legislativa je pomalá je potřeba nalézt nějaké rychlé řešení, účinné řešení, které by bylo zároveň realistické. Takže zajímalo by mě, jakým způsobem chcete řešit tyto konflikty, které mohou vzniknout, tak jak jsem je popsal. Bolsonaro sull'ordine eh, just to avoid any mistakes and any mis- Pokud dojde k určitým chybám či nedorozuměním, pak buď výbor PETY nebo ombudsman musí zasáhnout, ale nejsou Ježíšek. Musíme se tedy držet ustanovení statutu Evropského ochránce práv. Tečka. Musíme se držet pouze jeho pravomocí, jinak bychom totiž mohli hovořit o všem, o lidských právech, o právech menšin, mohli bychom zajít jakkoliv daleko. A na tomto poli, pokud já vím, nejsou žádné pravomoci Evropského ochránce práv. Je tedy potřeba ty kompetence dobře nadefinovat a potom se jich budeme držet a budeme vždycky odkazovat pouze k daným pravomocem Evropského ochránce práv. Děkuji. No Máte pravdu, pane Bostináru, i protože takovéto hodnocení obsahuje i e, politické aspekty, což e, nemá sročinění dočinění e, s funkcí veřejného ochránce práv. Já ze své místa bych chtěla jen poprosit, aby pan Botoli eh, odpovídal v průběhu dalších sedm minut aby nám odpověděl, jak chce konkrétně ehm, vést eh, kontakt, jak chce spolupracovat s petičním výborem a jak si myslíte, že můžete zajistit co největší produktivitu protože jak petiční výbor, tak Evropský veřejný ochránce práv má za úkol ochraňovat plnost eh, práv občanů podle smluv, které určují tato práva občanů. Publicita komunikace. Děkuji. Mm, komunikace a mm, tak public relations, to jsou velice důležité věci, o kterých už jsem hovořil. Počet žádostí narůstá tam, kde lidé vědí, že takováto instituce, tedy funkce ombudsmana, existuje. Jaké to jsou prostředky k tomu, aby se občané dozvěděli o této funkci? Těch může být mnoho. Velice účinné například bylo využít televizní spot. A opět eh, to byly eh, obrázky kreslené. Ehm, a bylo užitečné o tom hovořit, o této funkci eh, evropského ombudsmana například eh, v v programech televizních, kde občané mohli eh, zavolat a položit otázku ombudsmanovi. A zjistili jsme, že o den později po těchto programech televizních narůstaly exponenciální křivkou různé žádosti o pomoc také je třeba šířit informace prostřednictvím škol, prostřednictvím e, různých publikací a s pomocí e, učitelů. To je důležité e, vést mm, například schůze, konference s advokáty, s právníky. Těch forem je celá řada je zapotřebí také využívat fantazii. Nicméně je zapotřebí především vést to základní úsilí. A to, že veřejný ochránce práv se nesmí omezovat v žádném případě na své e, činnosti, ale musí neustále i šířit informace e, na jedné straně o právech občanů a na druhé straně o tom, co e, může udělat. A teď vztah ombudsmana k dalším agenturám. Od jak živa ombudsman měl povinnost spolupracovat s veřejnou zprávou. E, tím spíše to platí, mm, tím spíše tím pomáhá e, otevřenosti eh, veřejné zprávy. Takže čím více o tom ombudsman jedná s, veřejný, s veřejnou zprávou, tím více veřejná zpráva je otevřená s ním eh, hovořit, protože jej nepovažuje už za inkvizitora, který hledá chyby. Považuje to za komunikaci. Je samozřejmé, že tato spolupráce k níž dochází v situaci tedy otevřeného porušení práva, musí být eh, vedena tak, na základě zákonů, i v souvislosti s osobou, která se konkrétně dopustila eh, konkrétního porušení práv. A musí se tedy eh, chovat eh, v daném případě přísněji, protože jedná na základě porušeného práva. A teď ke vztahům s petičním výborem. Já už jsem mm, o tom hovořil. Eh, vysvětloval jsem, proč jsem se cítil sám v našem regionu. A to proto, že jsem neměl žádný petiční výbor. Není lepšího uznání eh, eh, činnosti činnosti petičního výboru než právě toto protože evropští poslanci, kteří jsou zejména v tomto eh, petičním výboru, eh, mohou ovlivňovat eh, legislativu, mají nástroje, které pak ombudsman považuje za důležité a může využívat ve své každodenní práci. Takže je zapotřebí, aby docházelo tedy k vzájemným oznámením o tom, že se děje něco negativního, jak ze strany tedy petičního výboru, jak ze strany ombudsmana. A je zapotřebí tedy, aby eh, ombudsman měl tuto podporu petičního výboru. To velice mm, napomáhá. Tedy já jsem pro maximální spolupráci se všemi institucemi, zejména pak s petičním výborem Evropského parlamentu. Všiml jsem se také kritiky, myslím, že to bylo v posledním příspěvku, kde bylo uvedeno, že veřejný ochránce, tedy jako já, Eh, tato osoba, že by se eh, neměla eh, zabývat tedy všemi otázkami lidských práv, ale zabývat se jen funkcemi nebo kompetencemi, které jsou svěřeny veřejnému ochránci práv. Ale veřejný ochránce práv nemůže zapomenout na lidská práva, jak by mohl zůstat eh, klidný, když dochází k porušování nějakých práv, když dochází k diskriminaci, a to na kterékoliv úrovni. Když hájím občana, tak samozřejmě to činím proto, že ten člověk mě přijde jako jednotlivec a prohlásí, že mu bylo upřeno jakési právo ze strany administrativy. A já eh, se snažím prostudovat problém daného občana. A jak bych tedy mohl opomíjet eh, lidská práva, eh, které se týkají všech národů a všech eh, veřejných zpráv? Veřejný ochránce práv musí být chápán jako určitá větev stromu, který má své kořeny. A těmi kořeny jsou lidská práva, instituce, která garantují, které garantují tato práva a větve poskytují zase e, ochranu. A to právě jsou ti veřejní ochránci práv, kteří nemohou být lohostejní k tomu, co se děje u těch kořenů. Když totiž ochoří kořeny a poruší se kmen, tak větev ztrácí svůj um, důvod k bytí. Takže já proto uvádím, že prostřednictvím jakési sítě, která už je víceméně hotová, každý z vás eh, má být informován o tom, co se děje, tak prostřednictvím této sítě, která existuje, a prostřednictvím úzké spolupráce s petičním výborem, kterému lze um, oznámit, eh, že došlo k určitému porušení práv, o to právo mají občané, tak potom je zde povinnost oznámit, že v určitých zemích, v určité chvíli je třeba co si eh, kritizovat. A já jsem v jednom svém eh, vynese pí, písemné odpovědi uvedl, že by mělo dojít ke konzultaci mezi eh, mm, petičním výborem a ombudsmanem a že tato konzultace by měla být povinná. Neznamená to tedy, že by ombudsman byl takto e, autorizován ke své činnosti. Proč to říkám? Stalo se, že když tedy u nás v Itálii byl v jednom regionu zrušen úřad ombudsmana. přesedkyně přerušuje. Tak v této situaci e, úřad, ta síť e, ombudsmanů ochránců práv zasáhla nadále mm, pokračuje určitý kontakt, abychom zjistili, zda existuje ještě možnost v, eh, mm, hovořit dál se, se státní zprávou nebo mm, regionální zprávou a znovu obnovit ten úřad ombudsmana. To znamená, že ombudsman musí reagovat, když eh, dochází k nebezpečí porušení lidských práv. E, Děkuji vám, pane Botoli. Pan Botuli nás eh, teď eh, opustí, my budeme muset pokračovat dál. A poprosila bych pana Diamandulse, eh, aby mm, si k nám přisedl a budeme pokračovat v druhém slyšení. Předávám tedy slovo panu Diamandourosovi. La ringrazio, signora Děkuji vám, paní předsedkyně, za toto pozvání k vám na výbor. A pokud mohu, budu pokračovat anglicky. President. Děkuji, paní předsedkyně vážení členové výboru. Děkuji vám za pozvání, kde vám představím svou představu o výkonu funkce Evropského ochránce práv. Já jsem vám ve 23 jazycích zaslal svůj životopis, kde jsou základní údaje o tom, co přinesu do této role. V prvé řadě je zde moje profesní zkušenost z praxe, z akademické půdy, z role ochránce práv a jako evropský ochránce práv od roku 2003. A pak dlouhodobá nestranickost. Ze všech 27 zemí dostali ehm, poslanci moji kandidaturu, jejich celkem 225 a já jsem poctěn tím, že jich těch 225 podepsalo moji kandidaturu. Je to široká podpora, která je velmi důležitá pro zachování věrohodnosti Evropského ochránce práv v očích evropských občanů. A já bych rád věcnou část své prezentace zahájil tím, že poukáže na hlavní výsledky od roku 2005 do nynějších dnů. Mohu to rozdělit na tři bloky. Za prvé posilování kultury v práci s občany, za druhé efektivnější prostředky pro občany v případech, kdy dojde k porušení jejich práv a třetí blok lepší transparentnost. Tyto výsledky jsme dosáhli v prostřednictvím šetření mezi jednotlivými institucemi. Já jsem poukazoval na nejlepší postupy v našich výročních zprávách, kde jsem poukazoval na ty konkrétní případy. Je to jednak případ pozdních pladeb, pokud jde o občany a malé podniky. Já jsem přesvědčil evropské instituce a orgány, aby se vyřešil tento problém nadbytečných byrokratických postupů, které měly dopad na neziskové organizace a na malé a střední podniky. Já jsem pomáhal orgánu EPSO zlepšovat transparentnost výběrových řízení a schopnost odezvy na stížnosti občanů. A v roce 2008 došlo k 40% snížení stížnosti na orgán EPSO oproti roku 2007. Já jsem rovněž také poukázal na neodpovězenou korespondenci ze strany občanů, kdy je potřeba vzít toto v potaz při rozhodování. Já rovněž také se držím těchto slov sám a snažím se jít příkladem, pokud jde o poskytování služeb občanů. Konkrétně jsem přijal nový formát rozhodování a pro mé pracovníky, právníky jsem zavedl školení pro lepší rozhodování Měl jsem 260 projevů, abych upozornil občany na právo podat stížnost a abych upozornil občany na jejich práva podle evropského práva. Rovněž jsem také zavedl správné správná opatření týkající se kontroly rozpočtu. Přepracoval jsem webové stránky, aby byly více informativní, užitečnější a aby byly ve všech 23 jazycích. Moje výroční zpráva byla kratší, ale čitelnější a rovněž také stála méně času na zpracování. Rovněž jsem také zlepšil dostupnost prostředků pro občany na národní i evropské úrovni. Použil jsem rychlejší a pružnější postupy. V současné době je to 13 měsíců, tak dlouho trvá vyřízení jedné stížnosti a většina stížností se řeší během tří měsíců. Rovněž jsem také zpracoval příručku pro občany, združení a další organizace, jak nalézt ten nejlepší orgán pro podání stížnosti nebo pro podání určité otázky. Od počátku to využilo 24 tisíc občanů a to od začátku tohoto roku. Rovněž jsem také s Evropskou investiční bankou sjednal memorandum porozumění a zde tato banka zlepšila svoje prostředky. Rovněž jsem také zavedl výroční studii týkající se následného sledování těch eh, kritických bodů. Využil jsem posílených pravomocí, které jsem obdržel od parlamentu na základě přeskoumání statutu ombudsmana z roku 2008. Na úrovni členské stá- členských států jsem spolupracoval s národními a regionálními ombudsmany a s Evropskou sítí ombudsmanů a dalšími podobnými orgány. Tato spolupráce se zlepšila prostřednictvím 100 informačních návštěv, které jsem podnikl do členských států, kde jsem se setkával s občany, e, zástupci Eh, státní zprávy, občanskou společností, zástupce státu a soudnictví. Rovněž jsem také podpořil přijetí prohlášení členů sítě, pokud jde o poskytování služby občanů a pokud jde o problémy týkající se práv podle evropského práva. Já jsem se rovněž zabýval prací národních a regionálních ombudsmanů, kteří kladli určité otázky, tyto informace posílili spolupráci členských států a posílili schopnost uplatňovat evropské právo správně. Rovněž jsem podporoval dobrou komunikaci mezi národními a regionálními ombudsmany a sítí Solvit. Podporoval jsem transparentnost tím, že jsem podle nařízení 1049 z roku 2001 vyřídil větší počet podání. Sjednalo se memorandum porozumění s dohledem nad ochranou údajů, kde se zajišťuje uplatňování pravidel týkající se výkladu a uplatňování pravidel ochrany údajů. Rovněž jsem spolupracoval s výborem LIBE Evropského parlamentu při projednávání ohledně nařízení 1049. Rozvíjel jsem tyto kontakty i s dalšími. Pomohli jsem 80% těch, kteří se na mě obrátili, ať už přímo, anebo tím, že jsem poskytl informace, na koho se mohou obrátit v případě, kdy jsem to nebyl právě já moje činnosti vedly k tomu, že se zdvojnásobilo eh, medializování práce evropského ombudsmana v těch důležitých případech, včetně práva na obhajobu, prezumce neviny, únik důvěrných informací a včetně případů diskriminace a zneužití pravomoci. Podle Eurobarometru z května 2008 38% evropských občanů už slyšelo o Evropském ochránci práv. To je velmi dobré číslo vzhledem k tomu, že mandát veřejného ochránce práv se omezuje pouze na evropské instituce a orgány. Žádný z těchto úspěchů by nebyl možný bez pomoci tohoto parlamentu a bez úzké spolupráce s tímto výborem. Parlament mi poskytl odpovídající zázemí pro výkon mojí práce a tento výbor mi pomáhal s otázkami, na které jsem je upozornil, zvláště v případě zvláštních zpráv, které jsem předkládal. Paní předsedkyně, vážení členové, instituce a orgány Unie jsou často spatřovány jako něco neosobního a dalekého, jako něco bez tváře, něco, co je příliš byrokratického, pokud prominete. Nicméně jsem si jist, že existuje obecná schoda mezi námi ohledně toho, že je potřeba zajistit vysokou kvalitu postupů, což není jen něco, co je pro dobro občanů, ale je to rovněž také způsob, jak řešit všechno tyto problémy. Já jsem pišný na své úspěchy v roli ochránce práv. Jsem si vědom toho, že toho před námi stojí ještě mnoho, tak, aby byli občané plně informováni o svých právech a aby je uměli dobře uplatňovat. Z odezvy na evropské instituce a orgány jasně plyne, že už v současné době dodržeme vysoké standardy. To dokládá skutečnost, že počet případů nesprávných postupů v Evropské unii klesá, je velmi nízký. Ochránce práv předkládal parlamentu pouze 16 zvláštních zpráv za 14 let fungování. Nicméně stále je ještě možné dosáhnout určitých vylepšení a bylo by to záhodno, tak abychom vytvořili skutečnou kulturu služeb pro občany. Takovýto cíl lze podpořit, pokud eh, ochránce práv bude vykonávat svoje povinnosti nezávisle, nestranicky, nestraně a spravedlivě. To je cíl, který jsem aktivně a systematicky sledoval za ty roky ve své funkci. K těmto cílům jsem se zavázal a zavazuji, pokud budu znovu zvolen. Jak už jsem řekl ve svých odpovědích na otázky, které jste mi zaslali a které jste zaslali všem kandidátům, to jsou otázky, které byly na stránkách na příslušných webových stránkách, mám za to, že existují tři hlavní priority. Za prvé, pomoci zajistit, že Evropská unie splní požadavky pro občany, které jsou zakotveny v Lisabonské smlouvě, za druhé posílení kultury služeb v institucích a orgánech Unie a za třetí posílení účinnosti role Evropského ochránce práv. Dovolte mi rozvést jednotlivé body, které jsem už nastínil. Klíčovým cílem evropských institucí a orgánů v následujících letech musí být dosáhnout úspěšnosti Lisabonské smlouvy a získat důvěru občanů. Ochránce práv se na to může podílet tak, že pomůže zajistit, že občané mohou uplatňovat práva týkající se dobré zprávy a že mají přístup k dokumentu, že se mohou obrátit na ochránce práv, že se mohou obrátit na parlament a že mohou tedy uplatnit příslušné prostředky. Chceme tedy posílit kulturu služeb v evropských institucích a orgánech a já chci zájmu toho aktualizovat Evropský kodex dobré zprávy. V prvé řadě ve světle nejlepších postupů a nabitých zkušeností, za druhé ve světle správní judikatury Evropského soudního dvora a za C ve světle Lisabonské smlouvy. Abychom rozvíjeli potenciál nových šetření a využili no, nové postupy, je potřeba určit a vyřešit případy systematického porušování postupu. Dále je zde vytvoření neformální sítě dobré zprávy. Dále spolupracovat intenzivně s evropskými institucemi a orgány a hledat přijatelná řešení. Spolupracovat úzce s tímto výborem a parlamentem tak, abychom zlepšili kvalitu informací, které poskytujeme občanům, pokud jde o jejich práva a možnosti bránit se. Rovněž také chci být více aktivní v legislativním dialogu. Chci zasahovat do veřejných debat, pokud jde o navrhovanou legislativu. Chci provést reformu nařízení o přístupu k dokumentům, nařízení o OLAF a, nařízení, eh, a finančním nařízení. Navrhuji podniknout následující kroky. Posílit návaznost na orgány na národní úrovni, které se zabývají lidskými právy. Chci zajistit, že nejlepší postupy a informace jsou sdíleny. Chci efektivněji komunikovat eh, s možnými žadateli využívat zkušeností pracovníků kanceláře Evropského ochránce práv. Chci využívat informační kanceláře a informační zázemí Parlamentu, tak, abych mohl komunikovat s občany a chci přitom spolupracovat s Evropskou sítí ochránců práv. Chci rovněž také pořádat pravidelné akce s jednotlivými zúčastněnými subjekty na evropské úrovni, včetně sdělovacích prostředků podniků a občanské společnosti. Chci využívat webových stránek pro komunikaci s občany. Parlament a jeho poslanci už tímto způsobem fungují a mohou jít tady příkladem. Chci zlepšovat zapojení Evropské sítě ochránců práv a dalších orgánů a chci rovněž také zlepšovat znalosti členů Evropské sítě ochránců práv a podobných orgánů ohledně evropského práva a jeho aplikace. Paní předsedkyně, vážení členové, chci zlepšit kvalitu zprávy pro dobro občanů, což je základ mé této prezentace. Je to rovněž také základ mé práce. A pokud budu znovu zvolen, tak eh, přijmu strategický plán. Jehož leitmotivem bude toto prohlášení. Evropský ochránce práv chce dosáhnout spravedlivého řízení ve věci stížností proti evropským institucím, chce posílit transparentnost a, a správní kulturu služby. Toho se má dosáhnout prostřednictvím posilování důvěry mezi občany a Evropskou unii a prostřednictvím nastavování vysokých standardů. Já doufám, že moje krátká prezentace a mé písemné odpovědi vám nastínily, jakým způsobem se chci těchto úkolů ujmout a jakým způsobem chce zajistit, aby Evropská unie dosáhla toho, že její zpráva je zprávou s lidskou tváří. Děkuji vám. Děkuji vám, pane Diamondrosovi. Jako první promluví Grunik. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám pana Diamandorsem. Já nechci opakovat ty otázky, které byly položeny písemně a e, kde jste vlastně nám tady schrnul vaše odpovědi. A protože už za sebou máte, několik mandátů, tak by mě zajímalo, jestli je něco, co jste chtěl uskutečnit a nepodařilo se vám to během vašeho dosavadního funkčního období, potom jestli máte nějaké nové cíle, které byste chtěl realizovat a zajímalo by mě, jestli nemáte strach, že budete těch mandátů mít příliš a potom, jak plánujete spolupráci s naším výborem PETY a jak si představujete vaši spolupráci s ostatními institucemi. Děkuji. Děkuji, pan Bostinaru. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ochránce práv, je mi ctí a potěšením, že vás nemohu přivítat na tomto slyšení. Za vašeho vedení a za úzké spolupráce s naším výborem Evropští občané v současné době lépe chápou rozdíl mezi správným postupem ve věci zprávy a nesprávným postupem ve věci veřejné zprávy, což je něco, co bychom měli dále rozvíjet a posilovat. V tomto kontextu se chci zeptat, zda jste připraven s námi spolupracovat na společném mechanismu řízení podání, tak, aby se zlepšily vztahy mezi Evropským parlamentem a Evropským ochráncem práv. Děkuji. Tisztelt ombudsman úr, elnézést kérek, hogy bizonyos fokig ismétel. Děkuji. Já se musím omluvit. Já se budu v jistém slova smyslu opakovat. Ve, svý, ve svém písemném přípisu, stejně jako ve své úvodní prezentaci, velmi přesvědčivé, byla jedna věc, která je pro nás velmi důležitá, ale zrovna tato věc tam chyběla a to je otázka národních menšin. Já, když jsem si brala slovo poprvé, tak jsem to asi neřekla dost jasně, ne, neuvedla jsem příklady a teď je uvedu. Může dojít k tomu, že v jednom členském státě je v právu zakotveno, že místní menšiny nemohou používat svůj mateřský jazyk. Je to tedy hromadné porušení lidských práv, stejně jako porušení práv jednotlivce. Otázka tedy zní, co s tím lze udělat? Co v této věci můžete podle vašeho názoru podniknout, abyste tuto situaci vyřešili? Jakým způsobem hledat smírné řešení? bez toho, abychom zavírali oči nad těmito jevy. Jsou to jevy, které ovlivňují život jednotlivců, život skupin jednotlivců. Je to porušování práv národnostních menšin. Je to něco, s čím se potýkáme, je potřeba to řešit. A teď na abstraktnější úrovni. Toto je opravdu důležité. Nejen proto, že chceme řešit konflikty, ale i proto, že v Evropské unii to budí pocit zklamání z Evropské unie. Lidé mohou mít pocit, že se zde uplatňuje dvojí metr. Že Evropská unie tyto problémy řeší v určitých oblastech jinak než jinde. Lidé nechápou, proč Evropská unie odmítá řešit určité problémy když dochází k porušování společných hodnot, společných práv. To je něco, co je velmi důležité pro bezpečnost a pro důstojnost evropských občanů. A tak se chci zeptat takto. Jakým způsobem lze řešit tyto případy porušení lidských práv, jak zamezit tomu uplatňování dvojího metru. To je jedna otázka. A druhá otázka, obecnější, jak zajistit v práci vás jako ochránce práv, aby byly jasně ohraničeny pravomoci národně, pravomoci evropské. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Děkuji za vystoupení Pane Diamandorusi, Děkuji za komplexní zprávu a za představení budoucích plánů, což je jedna ze základních otázek. Co byste udělali jinak? Jaké změny můžeme očekávat po té, co bude schválena Lisabonská smlouva. Vy jste tyto otázky už odpověděl, takže už se k něm nebudeme vracet, ale mám jinou věc, na kterou se upozorňovalo v průběhu plenárního zasedání. Vy jste využil možnosti zodpovědět otázku týkající se občanů. Já myslím, že to je citlivá záležitost. Pokud někdo má určité podání, určitou stížnost, tak skutečně čeká na to, že mu bude odpovězeno. Vy jste už hovořil o tom snižování času. Můžete ještě ten čas více zkrátit a dovedete se představit, jak by to šlo zařídit? Já myslím, že tohle je jeden z problémů, na který se velmi často upozorňuje. Děkuji vám. Děkuji, paní Wallis. Thank you very much. Já děkuji, pane Diamandoros, děkuji za pozitivní a jasnou zprávu. Mám zde dvě věci, na které bych se ráda zeptala. Za prvé, já myslím, že my si všichni uvědomujeme vaše nasazení pro věc, jako je kultura služeb v institucí, jako je příručka, kterou jste vypracoval. Já si myslím, že ale řada z nás se stále ještě ptá, co s tím, že je zde spousta případů, kdy není jasné, komu napsat. Mohou psát předsedovi parlamentu, výboru petičnímu, mohou se obrátit na vás, mohou psát komisi. Tohle je často velmi matoucí, to nepřeberné množství. A my musíme pomoci naš, našim lidem se zorientovat mělo by existovat nějaké jednotné místo, kam by se mohli obracet, něco jako portál, co si o to myslíte. Za druhé, Lisabonská smlouva způsobí, že rada bude mnohem zakotvenější a trvalejší. Za ty roky se rada neprojevila jako něco, co by bylo příkladem transparentnosti. A tak se chci zeptat, jak toto pojednat a stejně tak i my budeme jednat s parlamenty členských států. Tyto parlamenty budou mít svůj podíl na legislativním procesu. Předvídáte nějakou jasnou vazbu s těmito parlamenty, abyste, aby se dalo sledovat to, co se děje. Děkuji. Děkuji. Děkuji za vaše práci a děkuji za představení. Některé ty otázky si do velké míry odpovídají. V Lisabonské smlouvě budou dva nové články, které budou sloužit jako základ pro zlepšování postupu a zprávy v institucích. A já bych ráda, abyste konkrétně pohovořil o tom, co v tomto směru podniknete. Budou nějaké konkrétní předpisy, které toto dále rozvedou, tak, aby ty postupy zprávy byly jasnější a potom sledování jednotlivých agentur a orgánů. To je další věc. Jak byste posílil tu schopnost sledování, co se děje na půdě těchto orgánů. Já si myslím, že o to nám velmi jde a myslím, že o to jde i občanů, protože velmi často jsou to právě tyto orgány a ty agentury, s kterými se občan setkává. Děkuji. Pan Čičestr? Děkuji, paní předsedkyně. Pane profesore, mohu vám jen poblahopřát k vaší živé prezentaci, kterou jste zde předvedli. Jasné, že máte velké nasazení pro výkon této funkce a tak se chci zeptat, co považujete za nejlepší své rozhodnutí a nejlepší svůj krok za funkční období. Za druhé, které rozhodnutí a který krok je něco, čeho byste litoval. V obou případech prosím o odůvodnění. Ve svých písemných odpovědích hovoříte o institucionalizaci a sledování těch kritických bodů, které se vyskytly v práci ombudsmana. Já si nejsem jistý, jestli už na toto bylo odpovězeno. Pokud ano, tak jsem to asi nestihl. Budu rád, když to zopakujete. Děkuji. Děkuji, κυρία Πρόεδρος. Ε, Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, když jsme naposledy v Evropském parlamentu se zabývali zprávou paní Paliadeli, eh, která patří do, k našemu byru, tak jsme měli možnost zabývat se prací pana Diamandorose. Mohli jsme si schrnout jeho výsledky a já vám opravdu blahopřeji k vaší práci. A vy samozřejmě máte veliké zkušenosti a zajímalo by mě, jaké problémy eh, jste viděl, pokud jde o regionální a národní ombudsmany a jakým způsobem je podle vás potřeba to řešit. Myslíte si, že je potřeba propagovat eh, určitou kulturu eh, služeb v evropských institucích a já vím, že to není lehký úkol, protože instituce jsou velice komplexní a často to nejsou tady volené, nejsou to volené instituce, takže jakým způsobem postupovat v této oblasti, jak hájit práva občanů, eh, aby evropský občan mohl prosazovat svá práva, tak je musí znát a charta základních práv a Lisabonská smlouva, to jsou věci, které nejsou příliš známy mezi občany. Takže co udělat pro to, aby se občané lépe vyznali v těchto věcech, aby potom mohli svá práva lépe prosazovat, třeba i díky ombudsmanovi? Maduro, eh, Děkuji. Také já jsem měl možnost seznámit se uh, s vaší dráhou, s vaší prací, eh, u příležitosti té zprávy. A musím říct, že je to opravdu působivé, ale teď budeme vstupovat do nové éry Evropské unie, protože vstoupí v platnost Lisabonská smlouva a bez pochyby to bude znamenat určité komplikace také pro práci Evropského parlamentu a samozřejmě bez pochyby to nebude snadné ani pro ostatní instituce, pokud jde o jejich budoucí práci a bez pochyby to bude platit také pro váš úřad, tedy nebo pro úřad ombudsmana. Bez pochyby bude potřeba eh, provést určité změny efektivním způsobem, aby vše mohlo dobře fungovat. A zajímalo by mě, jestli máte nějakou konkrétní, přesnou představu o tom, jak by institut eh, ochránce práv mohl být efektivnější po Lisabonské smlouvě, tak abychom se opravdu pochybovali, pohybovali ne na půdě přání, ale na realistické půdě, půdě aby to vše bylo proveditelné. Minister Diamandouros. Předám slovo opět panu Diamandourosovi, aby mohl odpovědět a posléze bude následovat druhé kolo otazů v postupu Catch the Grazie de nuovo. Ještě jednou vám děkuji. Madame Gruny, je vous remercie beaucoup pour vos remarques. Děkuji eh, paní Green za její připomínky. Ono je vždy velice obtížné odpovědět na otázku, eh, neprac, nesnažíte se toho dělat až příliš. Eh, bez pochyby bych se nehlásil o tuto funkci, kdybych si myslel, že už je toho příliš. Už jsem tady několik eh, let, šest let a já jsem vám to nedávno také říkal a tady se snažíme samozřejmě vytvořit vztah důvěry s institucemi a také samozřejmě s občany. To vše samozřejmě je eh, dlouhé, obtížná, dlouhá obtížná procedura. A pokud Evropský parlament mi dá tu čest a opět mě zvolí do této funkce, tak to bude pro mě příležitost prohloubit to, s čím jsem již započal. Položila jste přímo tu otázku, eh, jestli eh, třeba tady nejsou nějaké další věci, které bych chtěl dělat a má odpověď bude velmi upřímná. Pokud jde o snahu přiblížit se občanům a informovat je o jejich právech, tak to je samozřejmě obrovský cíl, který si zaslouží veškeré úsilí, mnoho úsilí. Je to náročný úkol a já vám opravdu mohu říct, že jsem ochoten se do toho pustit. Samozřejmě tady je nejrůznější eh, počet různých cest, jak se přiblížit k jednomu cíli, ale hlavní osy té práce ombudsmana eh, nemohou být příliš eh, široké, protože já se musím samozřejmě zabývat otázkami špatné zprávy, špatného administrativního postupu, a musím samozřejmě hledat nové mechanismy, jak eh, tyto problémy vyřešit. A tady bych rád odpověděla na další otázku, kterou jste položila. Měl jsem vždy ten pocit, že spolupráce, kterou jsem navázal eh, s výborem, s petičním výborem v minulých letech, byla vždy velice plodná a vedla k významným výsledkům. A myslím si, že ratifikace a vstup v platnost Lisabonské smlouvy bude velice, to vše bude velice důležité pro Evropský parlament a samozřejmě také pro Evropského ombudsmana, protože tady se otevře spoustu příležitostí, třeba i pro Evropský parlament, tak aby mohl využít možnost spolupráce s národními parlamenty. A vzhledem k tomu, že já už mám zkušenosti ze spolupráce s národními a regionálními ombudsmany, tak já dokonce pomýšlím na to, že bych eh, se obrátil i na národní parlamenty, eh, tam jsou ty komise pro dobrou zprávu, evropské záležitosti a tam doufám, že díky mým kolegům využijí různé příležitosti a možnosti, které nyní otevřely sabonská smlouva. A samozřejmě budu mít mnohem větší naději na úspěch, pokud bude mít tu podporu, kterou mi vždy tento výbor poskytoval. Otázka spolupráce s ostatními stranami. Pakliže to jsou eh, kolegové na regionální úrovni, národní úrovni, tak tady samozřejmě chci opět využít eh, Lisabonskou smlouvu tak, abychom rozšířili ty možnosti, tu, tu určitou síť eh, mm, spol, pro spolupráci s členskými státy, tak, abychom vlastně šli ještě dále, než to dosud bylo možné. A já si myslím, že tady to je opravdu velice fascinující věc. Pokud se pustíte eh, do těchto věcí, jak už to ombudsman, je, že tady nejsou žádné hranice. Tady neustále můžete vynalézat nějaké nové způsoby postupu a já k tomu přistupuji opravdu eh, s velkým zaujetím a je velice dobré, že národní kolegové také k tomu přistupovali velice nadšeně k těm možnostem spolupráce. Takže já si myslím, že ta možnost prohloubit tyto vztahy je nyní dána a já skutečně budu usilovat o to, abychom ty možnosti ještě více prohloubili a prohloubili tu spolupráci uh, Mr. I, uh, I will answer your question very directly. Pane Bosnaro, odpovím vám velice otevřeně. Možnost společného mechanismu. Na začátek musím zopakovat, že já jako ombudsman a já, i můj předchůdce měli jsme obrovskou podporu eh, ve v Evropském parlamentu a zejména ve vašem výboru. A já jsem to považoval za jasné východisko, ze kterého třeba dále, eh, na kterém je třeba dále budovat. A Lisabonská smlouva je tedy velice důležitým vývojem, který nám bude na pomoc. Ombudsman Evropský ombudsman může spolupracovat na mnoha úrovních s národními regionálními veřejnými ochránci práv. Společně eh, se mohou tito eh, ombudsmani obracet na evropského eh, ombudsmana, co se týče evropského zákonodárství. Tato procedura se mm, velice mm, posílila za poslední tři roky Lisabon otevře příležitost k meziparlamentním spojením, ke kontaktu mezi parlamenty. Takže já budu podporovat mé kolegy na národní úrovni, aby pozbuzovali své parlamenty, aby se obraceli tedy na evropskou úroveň a tento proces by měl v důsledku mm, získávat pozornost stále více evropských občanů. Je třeba využívat stávající strukturu sítě. Máme diskuzní fórum, které využíváme k tomu, abychom se navzájem informovali, abychom informovali kolegy na národní a regionální úrovni o jednotlivých případech, o příkladech činnosti Eh, zejména jsme jednali o právech pacientů, protože toto, tyto otázky, jako je zdravotnictví a práva pacientů, eh, se probírají na úrovni národní. Ano, je možné, že se něco děje i na evropské úrovni a proto prostřednictvím této sítě národní ombudsman či regionální ombudsman se může obrátit na nás, my mu to vyjasníme, poskytneme mu informaci chceme takto vytvářet jakousi synergii, která za prvé vyjasní celou otázku a za druhé umožní institucím, aby pochopili, eh, jaké příležitosti či jaké obavy vznikají v souvislosti s určitým právním aktem. Já nepředpokládám, že by měl vzniknout nějaký společný mechanismus, ale spíše jsem pro rozšiřování a Eh, rozvětvování té stávající sítě. A Lisabonská smlouva nám přidá ještě eh, další možnosti do tohoto, eh, do tohoto systému, který zde dnes je, který už má celou řadu úrovní. Takže Evropský ombudsman bude moci vést tuto interakci s regionálními a národními ombudsmany a takto ehm, posilovat další synergie. Paní Henkis. Také bych vám rád poděkoval za dotaz. Já jsem si vědom této naléhavé potřeby. Já vím, že máte ve své zemi ochránce práv menšin. Spolupracoval jsem eh, s panem Katerbachem, když vykonával tuto funkci a já pocházím z té části země, kde bohužel je otázka menšin velmi palčivým problémem. Jsem si toho tedy vědom a jako ochránce práv udělám maximum pro to, pokud budu zvolen, aby se tato věc řešila. Chci vám říci, že to vnímám citlivě a že chápu vaše obavy. Chci k tomu ještě doplnit dvě další věci. Pochopitelně jako evropský ochránce práv jsem dostával málo stížností na toto téma. Většinou to bylo porušování práv romských obyvatel. A překážkou pro mě je to, že tyto otázky jsou velmi často mimo můj mandát. Je to totiž něco, co řeší moji kolegové na národní a regionální úrovni. Patří to do jejich mandátu. Když se na to podíváme však šířeji, jsou to zranitelné skupiny nikoli pouze etnické menšiny. Pak už má ochránce práv poměrně dost možností, jak do toho zasáhnout a konat. Je to diskriminace na základě věku, to jsou ty případy, s nimiž jsem se setkal. Pak zde byla důležitá iniciativa týkající se dětí se zvláštními potřebami. To je velmi důležité téma, které jsem řešil. A Tomuto výboru jsem předložil zvláštní zprávu na toto téma. Rovněž jsem z vlastní iniciativy eh, spustil šetření a konzultace týkající se zranitelných osob, osob s určitým postižením. Takže takovýchto iniciativ bylo několik. Myslím, že jsem mnohokrát ukázal, jak do toho může ochránce práv zasáhnout a jak může chránit zranitelné skupiny v rámci mého mandátu mohu konat pouze to, co je mi svěřeno a co patří pod evropské instituce. Já vám odpovím takto. Jsem připraven spolupracovat s kteroukoliv institucí, ať už je to tento výbor, tento parlament nebo moji kolegové na národní a regionální úrovni. Chci s nimi všemi spolupracovat tak, abychom se vyhnuli tomu takzvanému dvojímu metru. Samozřejmě tedy v rámci těch limitů, kterým čelím, že mohu konat pouze na úrovni evropských institucí. Pane eh, Demara Dorosi, mohu poprosit, abyste hovořil stručněji, protože už za chviličku nám vyprší čas, potřebujeme ještě 15 minut na postup Catch the Eye. To je vždycky problém akademiků, kteří vstoupí do role ochránce práv, protože potom odpovídají velmi dlouze. Ano, v zájmu zkrácení projevu se dostanu ještě ke, ke zkrácení lhůty na řešení. Nezapomínejte na to, že se to celé řeší v 23 jazycích. Jak jsem říkal, je to v současné době tři měsíce, já to chci dále omezit, aby občané dostávali odpověď na své otázky ještě dříve. Já doufám, že se to podaří ještě zkrátit. Paní Wallace, děkuji. Já se nyní cítím pod tlakem. Paní předsedkyně, pokud jde o čas. Rozhodně problematika společného portálu je něco, o co se ochránce práv e, snažil. Konkrétně jsme spustili interaktivní příručku. V tomto roce jsme ji spustili v rámci webové stránky a tato příručka pomůže lidem zorientovat se v otázkách a odpovědích, aby se člověk vyhnul tomu, že se bude obracet na různá místa najednou. Rovněž také spolupracuji s Europe Direct, takže jsme součástí systému telefonické reakce. To znamená, že pro tazatele je celý postup eh, přijatelnější. Pokud jde o akademii, tak já jsem v rámci vzájemu transparentnosti na tomto pracoval a rozhodně také chci spolupracovat i na tom, aby ta transparentnost na radě byla zvýšena aby tento parlament mohl spolupracovat s radou transparentně. Chci na tomto dále spolupracovat. Už jsem také hovořil o tom, jak chci využít možnosti Lisabonské smlouvy, pokud jde o zapojení národních parlamentů. Rozhodně o tuto věc budu důrazně usilovat. Paní Hauken, chápu vaši otázku. Není to však snadné vám odpovědět rychle. Řeknu vám, že článek 298 osmového o fungování Unie poukazuje na přijetí zákonů o dobré zprávě. A já jsem připraven spolupracovat s tímto výborem. Já myslím, že je naprosto zásadní, aby Evropský ochránce práv mohl spolupracovat, aby bylo dosaženo toho synergického efektu a abychom byli eh, schopni tohoto využít a já budu rád, pokud se nám to podaří. A nyní jak zajistit to lepší sledování? Já myslím, že lepší sledování se zajistí tak, pokud zintenzivníme úsilí ochránce práv. A to jsem přesně měl na mysli, když jsem o tom hovořil. Pokud budu znovu zvolen, tak chci svoji pozornost stále více směrovat na instituce, tak abych posiloval skutečnou kulturu služby pro zákazníka a abychom to byli schopni nastavit i ve vztazích s občany. Děkuji vám. Děkuji za připomínky. Moje nejlepší rozhodnutí. Další otázka. Zdá se, že vám nebudu schopen říct nejlepší rozhodnutí, ale jedno z mých nejlepších rozhodnutí se týkalo právě dětí se zvláštními potřebami. Tehdy jsem byl schopen řešit něco, co je na sociální úrovni velmi palčivou otázkou. Děti, vzdělávání, zvláštní potřeby. To jsou témata, která jsou prioritou Evropské unie. A já jsem velmi pyšný na tento počin. Pokud jde o něco, čeho lituji, asi budete mít pocit, že se tomuto tématu chci vyhnout, ale řeknu vám, že mám takových věcí více než jednu. Lituji toho, že jsem nebyl schopen dostatečně vysvětlit tomuto výboru a tomuto parlamentu otázku eh, příspěvků poslancům a nakonec to dopadlo tak, jako to dopadlo. Já jsem měl pocit, že je to velmi důležité. Parlament tlačil na transparentnost, za což jsem byl rád. A mám pocit, že jsem to skutečně nevysvětlil správně a dobře a určitě nedostatečně. Toho lituji. Jak institucionalizovat následné sledování? Já myslím, že jsem vám dostatečně nastínil, jak toto hodlám realizovat. Moje představa je taková, že bych využil naše pracovníky nejenom uh, mé služby, ale i mé pracovníky, abychom nastavili vazby na národní a regionální úrovni a aby se nám to podařilo realizovat na úrovni institucí. Musím přejít do řečtiny, paní předsedkyně. Eh, Hondy. Bohužel mě dohání čas. Mám málo času, abych vám odpověděl. Už jsem vysvětlil, jak chceme spolupracovat s národními a regionálními ombudsmany. A nemám příliš, na to, nemám příliš času na to, abych tomu věnoval hlouběji. Ale co se týče služby občanům a podpory této služby, o tom už jsem se také zmínil. Myslím, že je zapotřebí zintenzívnit a, zrychlit e, úsilí o to, aby rychle probíhaly kontakty mezi ombudsmanem a institucemi. Já například mohu vést e, trvalé styky e, s komisaři a dalšími institucemi, mohu tedy zintenzivnit své vztahy jak eh, se mají na druhé straně občané lépe dozvědět, eh, jaká jsou jejich práva prostřednictvím Lisabonu a národních parlamentů, to je možné. Národní parlamenty zde mají zásadní úlohu. A poslední otázka, už jsem odpověděl, jenom jsem chtěl ještě schrnout a zdůraznit, že Lisabon otevírá řadu příležitostí, které je třeba využít a nepochybně je využiji, pokud k tomu budu mít příležitost. Děkuji vám. Zahájíme postup Cash the Eye. Pan Ratty. Kyrie diamanduro, θέλω nás σας συγχαρώ για τα... Pane si Skutečně vám blahopřeji za vše, čeho jste dosud dosáhl. A chtěla bych vám také poblahopřát za další věc, a to za to, jak vyčerpávající jsou vaše odpovědi a především také za upřímnost, jakou odpovídáte na otázky. Mám jenom dvě věci. Když jste odpovídal na otázku, co by evropské instituce měly učinit proto, aby se zlepšily služby pro Evropany, tak jste uvedl asi šest věcí a já zmíním jenom dvě. Jednak to, že občané by měli být informováni o svých právech a o tom, jak je mohou hájit. A za druhé, poskytování vysvětlení občanům v takovém jazyce, který bude pro ně srozumitelný. To je také velice důležitá věc, protože díky vaší práci je možné přispívat k šíření toho, čemu se může říkat evropská myšlenka. A poté eh, vím mnoho věcí o vás a musím říct, že mám ve vás velké naděje. Děkuji. Na δηλώσω και Děkuji. Také já bych chtěla říci svým kolegům z výboru, že Eh, jsem měla tady eh, určitou práci a zabývala jsem se eh, zprávou o ombudsmanovi a jeho práci z roku 2008. A byla jsem jmenována Evropským parlamentem, abych se vyjádřila k práci jiné evropské instituce a v čele byl řek. A teprve teď vám mohu říci, jak jsem hrdá na to, že jsem se mohla zhostit této práce, která je velice zodpovědná. Vy jste hovořil o určitých šetřeních, kterých se jste chtěl se pustit z vlastní iniciativy, a to tedy ne na základě stížnosti, oč by mohlo jít, čeho by se to mohlo týkat. Děkuji vám všem za vaše příznivá slova. Omlouvám se, bohužel tady není dostatečně jasné světlo, abyste viděli, jak se červenám za všechno tu chválu. Chtěl bych odpovědět paní Rati tímto způsobem. Podle mého názoru můžete od ochránce práv očekávat, že bude upřímný, že se bude vyjadřovat eh, naprosto otevřeně a já se snažím plnit svou funkci právě tím, že jsem k vám upřímný. A pokud jde o potřebu mluvit jasně a jednoznačně, já si myslím, že ochránce práv by měl mít možnost komunikovat s Evropany v jazycích, kterým rozumí. A právě proto si myslím, že je potřeba zjednodušit jazyk, který je používán v souvislosti s ochráncem práv a já jsem se o to staral, aby to tak opravdu bylo a pak, když budu dále ve funkci, tak se o to opět budu starat potom, paní Paliateli. Pokud jde o ty kroky z vlastního podnětu, z vlastní iniciativy, tak já si myslím, že to je velice důležitý nástroj ochránce práv a je potřeba tohoto nástroje vědomě využívat. A to ve věcech, které jsou důležité. Může to být nějaký problém určitého systému v nějaké instituci, nebo opakovaný problém, nebo dosti závažný problém, který by se možná týkal třeba jen jediné osoby. Ale přesto je potřeba to řešit. A já chci plně využít tento nástroj tak, abych osvětloval problémy, které se eh, vrací tak, abychom mohli opravdu eh, tady napravit ty služby pro občany. Děkuji. Ještě jsem eh, obdržela jednu žádost o slovo od paní Harkin. Ještě máme chviličku, eh, minutu na otázku a minutu na odpověď, ale více času nemáme. Thank you, I'll be very brief. Děkuji, já budu hovořit velmi stručně. Já jsem se chtěla uh, omluvit, že jsem tady nebyla po celou dobu. Neberte to prosím jako nezdvořilost. Určitě chápete, že v tomto parlamentu se řeší několik věcí najednou. Také bych se chtěla vyjádřit k tomu, že jste poukázal na příspěvky poslancům a toto téma. Já si vás vážím za to, že jste na to sám poukázal, pokud člověk je schopen upozornit na to, co je takto palčivé, tak je to pro mě pozitivní známka. Vy jste hovořil o tom, že je potřeba hovořit na lidi jejich vlastním jazykem a také srozumitelně. To je velmi důležité. Občané Evropské unie nevědí často, jaký je rozdíl mezi jednotlivými institucemi, nevědí, jak ty instituce fungují. To je naprosto zásadní věc, srozumitelnost. Já myslím, že už jsem vyčerpala čas. Jen jsem chtěla říci, že vím, že jste učinil určité kroky tímto směrem. Chci se zeptat, zda máte ještě další plány, pokud jde o srozumitelnost odpovědí pro občany. A pokud jde o to, abychom neslibovali v těchto odpovědích občanům víc, než jsme schopni splnit. Děkuji. Thank you very much. I... Děkuji. Já se cením toho, co říkáte, jsem vám velmi vděčný za to, co jste říkala ohledně tématu příspěvky. Pokud jde o otázku samotnou, já to formuluji takto. Fascinující věc na dobré zprávě je něco, co nemá žádné limity, je to neomezené, to znamená, umožňuje vám to proaktivní přístup. A já jsem si vědom toho, že nesmím přesáhnout ty dané limity. Mohu ovšem být jakkoliv a neomezeně proaktivní. A o to se snažím. Já vám děkuji za to upozornění na vyváženost mezi eh, sliby a realitou. Často se setkávám s těmito poznámkami. Já na to jdu většinou opačně, snažím se slibovat méně a realizovat více. Rozhodně si vážím toho, co říkáte a plánuji používat srozumitelný jazyk. V této věci jsou možnosti neomezené. Je potřeba postupovat opatrně, pečlivě, ale aktivně a zároveň používat představost. Děkuji. Grazie, Mr. Diamanduros. Děkuji vám, pane Diamandurosi. Nyní se s vámi rozloučíme a můžeme přejít tedy ke slyšení posledního kandidáta. Mr. Monet. Pan Monet. Pan Monet. Pan Mat Uh, we welcome Mr. Monet. Vítáme vás, pane Monet. A děkujeme, že jste si vyhradil čas. For the next 15 minutes. A máte slovo na 15 minut, prosím.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 Děkuji paní předsedkyně za to, že mám tuto příležitost prezentovat eh, svou kandidaturu před vaším výborem. Je to pro mě velká čest a také potěšení. Eh, Budu svou prezentaci vyjadřovat ve třech jazycích. Concernen en primer lugar un acento. Eh, Má kandidatura se týká především obnovy. Já bych chtěl eh, funkci Evropského veřejného ochránce práv vidět novýma očima, chtěl bych do toho vnést nové myšlenky, tak abychom mohli čelit novým výzvám, se kterými se musíme potýkat. Další rys typický eh, pro mou kandidaturu je, že jsem eh, veřejným ochráncem práv, byl jsem tady v Belgii v této funkci na federální úrovni a tento, do tohoto úřadu jsem vstoupil v roce 97 a teď jsem vlastně v Prukách v Evropském kolegiu a také jsem na katedře pro alternativní metody konflikt, řešení konfliktů a jsem právník. Pracuji v oblasti evropského práva a to je velice důležité pro funkci veřejného ochránce práv. Jsem také obhájcem a vždy jsem se snažil, aby právo sloužilo lidem a ne, aby to bylo obráceně. To, že jsem právník, je podle mého názoru velice důležité, také pokud jde o funkci ochránce práv. V mnoha členských státech je to dokonce i povinnost, která je zakotvená v ústavě. Dalším aspektem mé kandidatury je to, že velmi dobře znám evropské instituce a agentury. A s některými agenturami tady v Bruselu, Štrasburku a Kodani eh, jsem již spolupracoval, ale i s některými, které jsou mimo Evropskou unii. A dále jsem také zveřejňoval nejrůznější články o Evropské unii, o tom, jakým způsobem zde instituce pracují. Dále je zde pátý aspekt. Hovořím pěti uh, oficiálními jazyky Evropské unie. A potom znám ještě dva další jazyky. A skutečně se donívám, že je třeba dbát na identitu každého jednotlivce a myslím si, že jazyk je právě důležitou součástí této identity. Myslím si, že tato jedno, identita jednotlivce by eh, měla být určitým středobodem eh, ve vztahu k občanům. Je to důležité i pro ochránce práv, který vstupuje do vztahu s občany. Dalším aspektem mé kandidatury je, že Eh, vlastně jsem takovým eh, průřezem generací, nebo jsem takovou mm, v dobrém věku. Eh, jsem, je mi 50 let, takže už mám určité zkušenosti, ale jsem i ochoten postavit se mnoha výzvám a řešit nejrůznější problémy. Jsem na pomezí dvou generací, které jsou v Evropě i v Evropě velice důležité. Pokud jde o funkci Evropského veřejného ochránce práv, musím říci, že hraje velmi důležitou roli. Jde o posílení demokratické kontroly v Evropské unii. Stáváte se klíčovým eh, aktérem, na kterého se obrací občané, aby je ochránil. A na evropské úrovni je tato věc eh, vlastně slabší než na národní úrovni a tímto bychom mohli pomoci eh, Evropské unii. Je to důležité pro její demokratizaci. Evropský parlament, a to budete vědět mnohem lépe než já, je institucí, která má vlastně největší legitimitu ze všech institucí. A v neposlední řadě je takto možné vnést demokratické reflexy do evropských invest, eh, institucí. Evropský ombudsman musí vlastně zavádět tři důležité zásady do zprávy Evropské unie. Jednak je to zásada transparentnosti. Toto musí být základní rys všeho, co se děje v Evropské unii, tak jak je to eh, uvedeno i Eh, v základní smlouvě. Transparentnost je velmi důležitá ve všech institucích a musí to být hlavní priorita pro evropské občany. A další eh, další zásadou je zodpovědnost. Zodpovědnost eh, ve všech oblastech zprávy a na evropské úrovni je potřeba tuto spolehlivost ještě zvýšit. Systém rovnováhy a kontroly. To není tady na evropské úrovni tak rozpracováno jako na národní úrovni. A další zásada, která je pro mě velmi důležitá, to je určitá kultura poskytování služeb. Toto musí být opravdu základní aspekt evropské zprávy. Každý úředník musí dbát na tuto věc. Cílem evropského ochránce práv je, že budou posílena základní práva v Evropské unii. Základní chrát, aby mohla být prosazována eh, základní charta práv, nesmí docházet k diskriminaci, také je potřeba zaměřit se na osoby, které si nejvíce zaslouží ochranu, eh, například postižené osoby nebo emigranti, to jsou oblasti, kde je potřeba, aby veřejný ochránce práv v příštím období pracoval. Musí být ovšem také zdrojem nejrůznějších iniciativ a návrhů pro obnovu evropských institucí, agentur, aby se vylepšilo jejich fungování a také program stáleho vzdělávání by měl být, úředníků by měl být zaměřen více na občany a měly by do toho být zakotveny lépe než dosud principy dobré zprávy. Je třeba také provést reformu společenských zásad, ano, opět dobrá zpráva, a potom také její provádění na evropské úrovni. A Závěrem bych chtěl říci, že eh, Evropský veřejný ochránce práv může hrát velice důležitou roli při překonávání propasti mezi evropskými občany a institucemi Evropské unie. A to intenzivním úsilím, intenzivní prací. Občané v Evropské unii by tímto způsobem mohli být přiblíženi institucím eh, a úředníci Evropské unie by si měli uvědomit, jakou roli vlastně hrají, vlastně jak si stojí ve výchladní skříni Evropské unie a je na nich, aby překlenuli tuto propast k občanovi. Společně s institucemi Evropské unie je možné přijímat různé akce k tomu, aby občan měl lepší představu o Evropské unii. Would focus on a better Moje činy a návrhy se mají zaměřovat na zlepšování eh, zprávy za prvé plné prosazování kodexu správné, mm, správní praxe nejen mezi institucemi, ale u všech agentur a úřadů Evropské unie, zejména eh, tam, eh, kde byly zmíněny v rozhodnutí z roku 2008. A také chci, aby byl společný kód správné, kodex správného chování administrativního na základě meziinstitucionálního dialogu je podle mého důležité, aby se takovýto kodex rozšířil na chování institucí i agentur. Chtěl bych také širší definici eh, nesprávné nebo nedobré zprávy. Eh, nejen tak, jak vypadá teď, protože se jedná jen o závazná pravidla či e, zákony, ale já bych také chtěl mít dobrou administrativu, e, aby zde byl úředník e, v každém orgánu evropském, který by měl toto na starost. A chci, aby se takto nabádalo k novým inovacím. A na závěr Evropský ombudsman musí také dohlížet nad realizací, prováděním Evropské charty základních práv, jak už jsem uvedl, takže tím se také chci zabývat. Další série činnosti to jsou návrhy, které se týkají potřeby navýšit, posilit známost služeb ombudsmana. Já se s vámi podělím o několik čísel. Navýšení stížností mezi lety 2003 a 2008 představovalo 28,5 Když vezmeme pouze přijatelné stížnosti, těch bylo pouze 15 A když vezmeme počet těchto stížností na člověka, tak to zvýšení bylo nižší než 1 A my jsme zjistili, že dokonce došlo ke snížení o 16 a zároveň se rozpočet eh, veřejného ochránce práv zvýšil o 48 což jasně znamená, že musíme mnohem více dbát na to, abychom lépe informovali o právech občanů. Pokud jde o možnost obrátit se na ombudsmana, musíme spustit trvalou informační kampaň. Já bych chtěl navázat užší spolupráci se sdělovacími prostředky, protože sdělovací prostředky jsou základní páteří, pokud jde o informování občanů o tom, jak se obracet na ombudsmana. Chtěl bych účast na konferencích a seminářích, chtěl bych decentralizovanou síť delegátů ombudsmana, což by nestálo nic, bylo by to něco, co by se dělo při stálých zastoupení při Evropské komisi pak bychom používali informační středisko Evropského parlamentu a zároveň bych navrhl parlamentu, aby správní rozhodnutí povinně poukazovala na možnost obrátit se na ombudsmana. Bylo by tam takovéto poučení. Pokud jde o možnost obrátit se na ochránce práv, tak to musí být jít ruku v ruce s lepšími informacemi pro občany. Měli bychom vytvořit elektronický systém předběžných otázek. Pokud někdo učiní podání, musíme snižovat počet těch podání, která neodpovídají kritériím. Rovněž bych se přemlouval za to, aby existovalo něco společného pro jednotlivé evropské orgány, aby byly tímto způsobem navigováni prostřednictvím tohoto elektronického systému. Pak zde máme intenzivní spolupráce, zintenzivnění spolupráce. To je naprosto zásadní. Je to spolupráce mezi Evropským ochráncem práv a poslanci Evropského parlamentu. Víte, že méně než desetina stížností, které dostáváme, plyne od poslanců. Poslanci mohou podle článku 159 směrovat stížnosti svých voličů na ombudsmana, což znamená, že ochránce práv musí vytvořit jednodušší systém, jak mohou poslanci takto postupovat. Pak je zde spolupráce s vámi, s vaším výborem. Tato spolupráce už existuje, po 14 let byla vynikající, já si myslím, že ale se musíme vyhnout eh, duplicitám, musíme zajistit synergický efekt při šetření společných záležitostí. Pak je zde spolupráce s dalšími výbory za koordinace tohoto výboru je zde spolupráce s národními a regionálními ochránci práv a národními a regionálními výbory. To funguje, ale nedostatečně. Víte, že v roce 2008 pouze 8 případů se řešilo ve spolupráci Evropského ochránce práv a národních a regionálních výborů, což je málo, osm je velmi málo. Zde musíme ten synergický efekt posílit. A já bych se přemlouval za větší spolupráci s národními úřady pro lidská práva na prosazování nové charty a pak je zde spolupráce mezi Evropským parlamentem a Soudním dvorem. To jsou případy přetrvávajících chybných postupů tam, kde veřejný ochránce práv vydal určité doporučení. To je podle mého velmi důležité. A pak zde mám čtvrtý, poslední blok kroků a návrhů. Tyto pojednávají o zlepšení činnosti ochránce práv. Ochránce práv podle mého musí posílit svůj přeskum náležitého uplatňování článku 226 a 228. To je přeskum ze strany Evropské komise. A případy porušení smlouvy. Zde jsou snahy o lepší právní úpravu a v této věci může procesně i věcně ombudsman mnoho pomoci. Eh, dále je zde snižování času na vyřízení stížnosti. Průměr je 13 měsíců, ale řada stížností trvá více než 18 měsíců. Tento čas by se měl snižovat. Dále je třeba systematicky sledovat, jak se dále vyvíjí situace v těch případech, kde bylo zjištěno eh, určité pochybení. A dále ochránce práv musí posílit zjednodušený postup a smírné řešení. Na to já hodně věřím, konkrétně v mé zemi. A je to něco, co je velmi vhodné. Je to vhodnější než klasický postup šetření a vyřízení stížnosti. Děkuji vám, děkuji paní předsedkyně a budete-li mít dotazy, taky rád odpovím. Eh, Děkuji vám. Zahájíme tedy eh, diskuzi a teď předám slovo k otázka paní Gruny. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, dobrý den, pane Monet. Poskytl jste nám tady spoustu informací a mě by zajímalo, abyste z toho vypíchnul prioritu pro budoucího uh, Eh, Evropského veřejného ochránce práv eh, na příští mandát, pokud takovou máte, a potom, jak je možné vylepšit fungování eh, veřejného ochránce práv a jestli je potřeba změnit jeho statut. A potom by mě zajímalo, jak by evropské instituce měly zlepšit služby pro evropské občany s ohledem na svou specifickou roli a zodpovědnost, tak jak je definována ve smlouvě? A samozřejmě by mě zajímalo, bez ohledu na stávajícího ochránce práv, jaké nedostatky vidíte v práci veřejného ochránce práv a jak konkrétně bude realizovat eh, váš projekt, protože eh, byl velice rozsáhlý a bude asi obtížné všechno zrealizovat, takže můžete nám některé nejdůležitější věci z toho jmenovat. Potom, jak budete spolupracovat s výborem PETY, jakým způsobem chcete utvářet tuto spolupráci a jak si představujete vaši spolupráci s ostatními institucemi. Děkuji. Grazie, l'onorevole Bolsonaro. Signora presidente onorevoli colleghi Výbor PETI zaznamenal, že v roce 2008 36 stížností se týkalo nedostatečné transparentnosti včetně nedostatku informací, neposkytnutí informací nebo neposkytnutí dokumentů. Jak zlepšit tuto situaci, abychom získali důvěru občanů co navrhujete? Děkuji. Grazie, Děkuji, paní Hankis. Já děkuji. Pane Mone, já bych se ráda zeptala na tyto dvě stručné otázky. Zde se jedná o jeden váš cíl, který jste vysvětlil, zlepšit to, jak působí úřad veřejného ochránce práv a jak působí Evropská unie. Jsme zde proto, abychom sloužili občanům a naše imič není vždycky nejlepší. Co, jakou máte představu pokud jde o porušování práv. Nejsou případy porušování práv, která jsou více v módě a méně v módě. Nikdo nemá pocit, že nikdo nesmí mít pocit, že jeho problém bude řešen jako druhotná záležitost. Druhá otázka zní takto. Vy jste poukazoval na užitečnou dynamiku. A to je něco, co se mi velmi zamlouvá. Máte pocit, že jste dostatečně silný v kranflecích, pokud jde o to, abyste se mohl podrobně podívat na problematiku korupce? I tam, kde by se korupce objevovala na nejvyšších úrovních vlád pak otázka bezpečnosti svobody. Pokud nejsou tyto jevy rozporuplné, tak často jsou to záležitosti paralelní. Tam, kde chráníme bezpečnost občanů proti teroristickým útokům, tam často porušujeme jiná jejich práva. A prosazování práv je velmi důležitá. Mě by zajímalo, co si myslíte o této paralelnosti, která je velmi citlivá. Velmi často se o tom hovoří. To je moje další otázka. Pak se chci zeptat na Lisabonskou smlouvu. Až vstoupí v platnost, bude, budou nová fóra, konkrétně referendum. Co si myslíte o hromadném porušování práv menšin, například na Slovensku nebo v Maďarsku, není možné používat rodný jazyk. Jaké řešení předvídáte v této konkrétní oblasti? Děkuji paní Paliadili. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μωρέτ, για την πολύ δυναμική παρουσίαση. Děkuji za tuto dynamickou prezentaci. Vysvětlil jste nám, jak by měl eh, postupovat ombudsman, aby učinil zadost svým eh, úkolům. Mám dotaz, jak chcete zkrátit dobu vyřizování žádosti, dobu odpovědí na žádosti. Prakticky. Harkin. Paní Harkin. Thank you. Já děkuji, paní předsedkyně. Dobré odpoledne, pane Mone. Děkuji za velmi výmluvnou a podrobnou uh, Prezentace. Já mám na vás několik dotazů. Jsou velmi stručné. Většina z nich se týká toho, že bych ráda, abyste uvedl příklad k těm věcem, o kterých jste hovořil. V prvé řadě jste hovořil o tom, že se přesouváme k novým výzvám od klasických eh, právních, v právu zakotvených práv. Pak jste ve své argumentaci hovořil o rozdílu mezi kontinentálním anglosaským právním systémem a o tom, že je potřeba respektovat oba tyto systémy. Mohl byste to trochu rozvést? Pak jste hovořil o tom, že zákon musí vždy sloužit občanům. Máte něco konkrétního na mysli? Nějaký konkrétní předpis Evropské unie, který podle vás by mohl sloužit lépe občanům? A mohl by se také říci, jak to zajistit? Další otázka se týká toho, co jste říkal o nesprávných postupech ve zprávě. Jak byste chtěl rozšířit tu definici? Já jsem úplně nepochytila, co jste říkal v této věci rozšíření definice. Můžete to prosím zopakovat? A pak poslední otázka. Vy jste hovořil o potřebě synergických účinků mezi výběrem PETY a uh, ochráncem práv při šetření stejné věci. Asi jste měl na mysli něco konkrétního. Já bych ráda, abyste to rozvedl a řekl nám, co konkrétně jste měl na mysli. Děkuji. Děkuji. Já děkuji. Já bych chtěla poděkovat za jednotlivé připomínky, které jste zmínil, za tu spoustu připomínek. Zní to slibně. Vy jste říkal, že byste zlepšil sledování po, řízení v případě porušení smlouvy, pokud byste měl pravomoc takto konat z procesně právního i hmotně právního hlediska. Můžete prosím vysvětlit, jak byste sledoval rozhodování komise, co se týče věcné stránky věci? A pak jste říkal, že pouze málo kdy, pokud vůbec někdy, poslanci Evropského parlamentu využívají svého práva a obracejí se na Evropského ochránce práv. V kterých případech nás postrádáte? Můžete nám říci, kde jsme se měli vést lépe, kde jsme se měli obrátit na evropského ochránce práv? když máme toto konkrétní právo, které můžeme uplatňovat. To je zajímavé, vy nás z toho viníte. Možná máte na mysli něco zásadního, co jsme nepostřehli a mě by velmi zajímalo, co jste tím myslel. Kde jsme se nevedli až tak dobře a kde jsme se dobře nezhostili svých úkolů? Vrákos. Děkuji, pane Salavrakos. Anafrthíkate, kýre Morgan, Hovořil jste o rovnováze vztahu mezi veřejným ochráncem práv a petičním výborem. Mě by zajímalo, jestli vidíte někde nějaká napětí nebo něco, co by vedlo k určitým problémům um, v práci ochránce práv. La parola di nuovo Mr. Monet. Slovo má opět pan Monet. Um, a lot of questions. To byla celá řada otázek, paní předsedkyně. Se pokusím na žádnou z nich nezapomenout. Děkuji vám, paní Grani, za vaše otázky položila jste velmi případnou otázku. Říkala jste, abych si vybral určitou prioritu, prioritu mezi těmi četnými, které jsem zmínil. Je to velice obtížné, protože já si myslím, že tady je celá řada věcí, které jsou velice prioritní. Sice to možná není všechno na stejné úrovni naléhavosti, ale přesto je tady mnoho věcí, které skutečně prioritní jsou. Pokud jde o mě, pokud si mám vybrat některou z těch priorit, tak si myslím, že právo občanů eh, je třeba prosazovat, musí se obrátit na ochránce práv a to je pravděpodobně jedna z těch předních priorit, jestli ne ta hlavní instituce. Ochránce práv už existuje 14 let a za tuto dobu narostl počet stížností ale když to srovnáme s národní úrovní ve většině našich členských států, tak je to pořád ještě málo stížností, když to vidíme absolutně. A když si to zanalizujeme z pohledu těch přípustných stížností, eh, přípustní, které spadají do kompetencí ochránce práv, tak tady je to číslo tak nízké, že žádný ochránce práv v národním státě by nemohl rozumně obhájit, proč tomu tak je. Na evropské úrovni tam je to samozřejmě velice odlišné, protože občané, kteří e, vstupují do kontaktu e, s evropskými institucemi, nejsou e, všichni občané. Ne všichni občané mají tento kontakt. Takže proto je to ten počet nižší, protože jinak by tady bylo opravdu miliony stížností. Ovšem, eh, teď za těch 14 let eh, se ten počet stížností eh, za stolik nezměnil, nenarostlo to, pokud jde o ty přijatelné, přípustné stížnosti, ke kterým je ochránce práv kompetentní. Tím spíš, že rozpočet pro ochránce práv je kritizován z několika stran. A mohlo by se tady z toho vyvodit, že řešení stížností je pro občany stále dražší, když se podíváme na to, kolik těch stížností skutečně je přípustných nebo dospěje k nějakému výsledku. Takže to je situace, která známí, znám tyto názory, znám je z Belgie a e, bez pochyby je to zvrácený pohled na věc, ale znám to a vím, že se k tomu dochází. Takže toto jsou různé důvody, které k tomu vedou a tady je potřeba opravdu, aby občan dobře znal svá práva. E, to je důležité v demokracii. Musí také lépe znát e, ochránce práv, to, že má to právo se na něj obrátit a je potřeba zintenzivnit tu spolupráci, také pokud jde o šíření těch informací, tak, aby opravdu bylo možné lépe zaměřit, zacílit ty stížnosti, e, které jsou předkládány. Nedonívám se, že je potřeba změnit statut eh, veřejného ochránce práv eh, na evropské úrovni. Eh, když jsem byl advokátem, tak jsem si přál změnit tuto funkci, tento statut z několika důvodů pro dobro občanů a institucí EU si myslím, že tyto dvě změny, které jsem si přál, byly opravdu zapracovány do toho nového statutu a e, já za to blahopřeji Evropskému parlamentu i e, dřívějšího ochránce práv, který za to jistě Boh e, bojoval. Je tady také článek 4 a 3, které umožňují ochránci práv, aby znal informace podle článku DEF nařízení 1049 a já si myslím, že to nebyl můj vynález, to, to je postup, který je, je uplatňován v několika členských státech na národní úrovni ochránců práv a je to velice účinný postup. Umožní to zaručit důvěru občanům, eh, protože se jim potvrdí, že ta informace je skutečně důvěrná a tady opravdu nedochází ke špatné zprávě eh, když je to nějaký neutrální orgán jako ochránce práv, tak ten je tady právě proto, aby objektivně mohl říci, eh, jak, jak ta, jaká ta situace je, jak to s tím je. A členské státy, eh, tady pokud jde o to sdílené tajemství, tak tady ta důvěra v instituce roste. A tehdy jsem měl ještě jiný návrh, který bych už dnes nepředložil, protože eh, Evropský parlament o tom debatoval, Evropský parlament se rozhodl, že to není dobré a šlo o to, že v, několika členských státech eh, to bylo tak, že eh, tady byla snaha obracet se přímo na Evropský soudní dvůr, protože tady byla špatná zpráva. A já si myslím, že to řešení, které bylo nalezeno na evropské úrovni, je velmi dobré. Od smlouvy s NIS Evropský parlament má právo obrátit se na soud. A proto tedy si myslím, že tady by mohla být posílena spolupráce mezi parlamentem a soudním dvorem právě na základě toho doporučení, které udělá ochránce práv a potom to podpoří parlament, eh, který, když se to bude přát, se bude moci obrátit na soud. A jak zrealizovat tak široký plán. Je pravda, že je to rozsáhlý plán a já mám velké ambice pro tuto funkci. Myslím si, že občané mají právo na to, abyste byl ochránce práv na regionální, národní i evropské úrovni, aby eh, ta funkce byla vykonávána co nejefektivněji. Já myslím si, že těch 14 let eh, se to velmi dobře rozvinulo, ale je tady pořád ještě prostor na určité zlepšení a já budu mít pět let, pokud mi Evropský parlament svěří tuto funkci a já si myslím, že to je možné dvěma způsoby. Za prvé, eh, je tady otázka spolupráce ochránce práv. Je potřeba, aby dobří lidé byli na správných místech, aby, využil, aby byl využit jejich talent a já znám některé lidi, znám jejich práci, sleduji je 14 let a jsem opravdu velice přesvědčen o kvalitě práce těchto lidí, takže eh, myslím si, že to je opravdu týmová práce. A další věc, eh, kterou takový program vyžaduje, pokud má být úspěšný, je vytvořit určitou synergii, chuť spolupracovat a vylepšovat se ze strany institucí a agentur. Já si myslím, že tady opravdu je potřeba určité pokory a vytrvalosti. Je potřeba eh, tady spolupracovat mezi těmito institucemi a vytvářet tuto vůli. Eh, já v Belgii eh, když jsem začal v této oblasti působit, tak tam to bylo opravdu problematické. Lidé nebo strany nechtěly e, ochránce práv, protože nikdo nechce být kontrolovan, ale když pochopíte, že tento kontrol tady není proto, aby vám e, se díval na prsty, ale jde o to, aby byla nalezena lepší cesta k lepší zprávě, tak potom e, je možné pochopit, že tady vznikne situace výhodná pro všechny strany, že Eh, jde o tuto filozofii. A já si myslím, že tento program je možné vést pouze, když tady bude vynikající spolupráce mezi ochráncem práv, jeho týmem a institucemi. Potom eh, ta otázka spolupráce eh, s výborem PETY. Já bych na to rád odpověděl později, protože tři řečníci se mě na to zeptali, takže já bych spíše Eh, na to odpověděl někdy později. Myslím si, že jsem odpověděl i na tu otázku spolupráce s institucemi, že to je velice důležité pro provádění tohoto programu. Pan Bostinaro? Já vám asi odpovím anglicky, vy jste se ptal anglicky. Ano, 36% všech stížností se týká nedostatku transparentnosti, zamítnutí, poskytnutí dokumentů, informací. Toto číslo je vysoké. Je mnohem vyšší než ten podíl stížností, které se dostanou na stůl národním ochráncům práv. 36% je mnoho. Je to znepokojící já bych neřekl znepokojující, já bych řekl, že to je signál, že by ochránce práv se měl soustředit na právě problematiku transparentnosti. A ti dva ochránci za poslední 14 let se na to opravdu soustředili. A je to soulad s nařízením 1042 z roku 2001 je to jedna z možností, jak se obrátit dál, buď na soud nebo na ochránce práv v případě, že tedy nebyly poskytnuty informace nebo dokumenty. Je to pro evropské občany. Je to záruka, že jejich právo bude realizováno, jak zvýšit transparentnost a jak snížit počet stížností na transparentnost? Já myslím, že odpovědí je spolupráce a zvyšování povědomí, spolupráce s institucemi. Musíme neustále opakovat, jak je to důležité. A není to náhoda, že článek 1 smlouvy právě klade důraz na tento přístup. Já myslím, že stejně jako vy, já mám špatný dojem z té propasti mezi občany a Evropskou unii a nedostatek transparentnosti je určitě součástí této propasti a nedostatečné důvěry. Jak to vyřešit? Jak zvýšit to povědomí? Proto jsem tlačil na nepřetržité vzdělávání informovat o tom, že nejde o to sloužit státu, parlamentu, komise nebo instituci, že jejich prací je sloužit občanům. A občané požadují otevřenost tak, jako ji požaduje smlouva. To je tedy jedna věc. Povědomí o službě. A pak praxe řada pracovníků v rámci Evropy a mimo Evropu se musím přiznat, že tuto prioritu nedostatečně sdílí. Ano, došlo k jasnému zlepšení, ale máme před sebou ještě dlouhou cestu. Druhým prvkem je spolupráce. Jak postupovat? A to je to, co jsem říkal už paní Griny. Spolupracovat se všemi orgány já jsem hovořil s panem Meždátem z Evropské investiční banky. Víte, že s ním Evropský ochránce práv zpracoval memorandum. A říkali jsme, jak je zjevné, že je velmi důležité, aby otevřenost byla opravdu v jádru každodenní činnosti. To je důležité pro nás jako pro ně. A já myslím, že toto povědomí zde zatím ještě není. Musíme na to neustále dbát a snažit se o zajištění transparentnosti. A co právní překážky nebo eh, závazná pravidla, která by toto upravovala a pak byla vymáhána a sankcionována orgány. Další otázka byla položena v vy jste se ptala na něco jiného. Vy jste se ptala na otázku image. Není to image ochránce práv. Já nechci, aby se příliš mnoho kladlo pozornost na ochránce práv jako takového. Spíše by se měla klást pozornost na právo občanů obrátit se na ochránce práv. To je něco, o čem by se mělo víc vědět. Vy jste položila zajímavou zásadní otázku. Jak zajistit rovnost práv? To je základní činnost ochránce práv. Nejen jeho, ale hlavně jeho. Zajistit dodržování práv. A já bych dokonce zašel ještě dál. Já jsem právník. Já jsem hodně publikoval na téma rovnosti, což není úplně to samé eh, v anglosaském právním systému jako v kontinentálním právním systému. Rovnost jde v ruku v ruce se solidaritou to je něco, co mě provázelo devět let, co jsem působil jako národní veřejný ochránce práv. Mám a měl jsem za to, že v rámci veřejné služby není možné vykonávat povinnosti aniž by člověk zároveň zajišťoval rovnost a spravedlnost. Rovnost a spravedlnost nejsou stejné pojmy. Já bohužel nemohu tyto pojmy rozvádět dál vzhledem k časovému omezení, ale je to téma, které mě velmi zajímá a je to otázka, která je velmi důležitá a zde může ochránce práv sehrát zásadní roli v zájmu zlepšení správních postupů. Je pravda, že jsem ještě nehovořil o boji proti korupci to je také základní činností ochránce práv, stejně jako to platí u jiných orgánů Evropské unie, jako je úřad OLAF. A ano, nyní se vrátím k otázce paní Griny. Jsem velmi rád, že nový statut ochránce práv dává ochránce práv možnost předat pracovníka příslušnému orgánu v situaci, kdy se jasně prokáže korupce. Opět image Evropské unie se skutečně zhoršila tím, že došlo k těm případům korupce. Můžete mít tisíc skvělých a čestných pracovníků, ale potom máte jeden případ korupce a věc bude medializována a důvěra v Evropskou unii se podlomí kvůli jednomu jedinému případu. Proto musíme být velmi obezřetní, pokud jde o případy korupce. I zde ovšem musím říci, že kontrola je záležitostí a posteriori. Vzdělávání je a priori. Jak zajistit, aby naši pracovníci opravdu vykazovali eh, nasazení pro svoji práci. Pak bezpečnost a svobody a související otázka. Tyto dva pojmy se nevylučují, to platí a sdílím váš názor, ale někdy se může stát, že se pracovník nebo určitý činitel dostane do situace, že tyto dva pojmy jsou opravdu protichůdné. A v tomto případě bezpečnosti a svobod a těchto dvou pojmů musí ochránce práv být opravdu velmi pozorný a zajišťovat bezpečnost a zároveň dodržovat práva. To je základní záležitost. A platí to už po staletí. A já jsem velmi hrdý na to, že na národní i evropské úrovni už se vytvořily instituce, které skutečně byly dostatečně obezřetné a dostatečně upozorňovaly evropské představitele na to, aby nekladli příliš mnoho důrazu na jednu věc oproti té druhé, v případě těch dvou pojmů bezpečnost a svobody. A pak zde máme v neposlední řadě problematiku porušování práv menšin. A jak jsem vám říkal, mám opravdu velký zájem o problematiku menšin. Znám menšiny ve vlastní zemi. V Belgii máme spoustu menšin, v podstatě zde máme tři menšiny. A ne vždycky jsou stejné. Takže o menšinách toho vím hodně a tomuto tématu se hodně věnuji. A po těch devět let práce jsem se tomu hodně věnoval. Snažil jsem se vždy zajistit dodržování práv menšin. Může jít o lidi nebo o jazykové menšiny, může jít o příslušníky různých pohlaví. Jsou to různé možnosti a já, pokud budu mít možnost, tak bych rád se dále na prosazování práv menšin podílel. Omlouvám se, pane Monete, je zapotřebí, abyste zrychlil, protože už máme spoždění. How to speed the process. Jak zrychlit eh, vyřizování stížností. Já jsem rád, že tato otázka zazněla, protože jinak by to znělo, že jsem zde přenesl spoustu pěkných nápadů bez nějakého nastění realizace. V prvé řadě chci říci, že si uvědomuji, jak už jsem jednou říkal, že už došlo ke zlepšení. Dostáváme se na úroveň 12 měsíců průměrně. Průměrně to bylo 13, původně více než 13 měsíců a já si myslím, že na 12 měsíců se dostaneme. což je proces podle eh, článku 226 a 228. 12 měsíců to je akceptovatelná délka řízení. Ptáte se, jak to zkrátit. To bylo to, co jsem říkal naposledy. Zkrátit to lze tak, že budeme používat zrychlené a smírné řízení. Já už jsem takto postupoval v Belgii. Používání jednoduššího, pružnějšího řízení. Tím získáte čas. A vy a vaši pracovníci díky tomuto času mohou věnovat více času zpracování stížnosti a vyřízení stížnosti. Takže jednodušší a pružnější řízení vám ušetří čas a ten čas můžete potom věnovat těm standardním podáním, které ne, neprobíhají tím zrychleným či zjednodušeným postupem. Takto jsem to řešil ve své zemi. Paní Akin. Ne, paní Oukin, já zatím hovořím na paní Hákin. Já se omlouvám za špatné vyslovení jména. Vy jste položila několik otázek a já se nejsem jist, jestli jsem pochopil tu první otázku. To jsou ta klasická práva a nové výzvy. Já asi přejdu rovnou k vaší druhé otázce. Ano, Evropa má dva právní systémy. Systém obyčejného, obyčejového práva a kontinentálního práva. Na jedné straně kontinentální, na druhé straně obyčejové systém práva equity. Já myslím, že tyto dva právní systémy se zájemně doplňují. A jak už jsem říkal, já jsem v Belgii využíval principů práva equity. pojem spravedlnosti jsem se snažil zavést do celého systému a mohu vás ubezpečit, že to bylo složité přesvědčit parlament, akademiky a představitele státu o tomto pojmu. Říkal jsem, že to je pojem velmi praktický a že by bylo dobré pojem equity zavést do našeho systému. Já opravdu věřím na to, že se tyto dva systémy vzájemně doplňují. Zároveň si myslím, že bychom měli tyto oba systémy používat při jednotlivých řízeních. V Evropě máme tři generace ochránců práv. Nejprve tedy první generace v severských zemích, 70. léta, pak eh, po pádu zdi a jednotlivé země si vytvořily své různé modely, své různé priority a způsoby řešení problémů a všechno to je velmi praktické a užitečné, protože se to vzájemně doplňuje. U ochránce práv bychom měli zajistit tuto doplňkovost, aby tyto dva systémy v něm byly schopny koexistovat. Definice nesprávného správního postupu. Pa, pan Sedrman, první ochránce práv v roce 97 nebo 96, psal o definici nesprávného postupu. Já jsem s ním tehdy komunikoval. Říkal, že jde o porušení závazného pravidla či principu. Už před 14 lety jsem s ním nesouhlasil a tehdy jsem mu napsal, řekl jsem mu, že ta definice musí být širší, že nesprávný postup musí zahrnovat i porušení toho takzvaného měkkého práva, principů nenutně závazných. To neznamená, že nesprávný postup je, zá, je postup protizákonný. A já si myslím, že bychom tento pojem skutečně měli rozšířit. A nyní se vyjádřím k otázce spolupráce petičního výboru a ochránce práv. To je otázka, kterou jste pokládali. Já to chci uvést na pravou míru. Já jsem sledoval historii této instituce od jeho počátku a spolupráce mezi panem Siramanem a panem eh, Diamandrosem v tuto chvíli a vaším výborem byla vždy vynikající. Celá zjevně se ta spolupráce zlepšovala v průběhu času. A já nic nekritizuju a nikomu nic nevyčítám. Přesně naopak, já si myslím, že ta spolupráce je mnohem lepší, než je v mnoha členských státech. Myslím si, že by tato spolupráce mohla jít příkladem některým národním ochráncům práv. Já jsem, paní Valiaderis, zaznamenala ve vaší zprávě, že u těch společných otázek, které řeší jak výbor, tak ochránce práv, bychom opravdu mohli spolupracovat úži, abychom se vyhli tomu, že budeme zpracovávat stejné otázky. Můžeme nalézt okruhy, kde má pravomoc výbor, pokud jde o nějaké hromadné uplatňování práv a ochránce práv má zase pravomoci v těch jednotlivých případech. Ale je to stejně pořád jeden okruh a jedno téma. Paní Hauken, vy jste položila velmi důležitou otázku právního až soudního charakteru. Evropský ochránce práv je oprávněn vyhodnocovat způsob, jak Komise uplatňuje články 226 a 228. A já jsem říkal, že to lze vyhodnocovat z procesního hlediska, tak i z věcného hlediska. Jak komise využila či případně nevyužila své pravomoci. A já neříkám, že ochránce práv by měl dohlížet na to, zda Evropská komise využívá své základní pravomoci podle článku 226 a 228. Memorandum, které podepsal Evropský ochránce práv a Evropská komise k těmto dvěma článkům jasně konstatuje, že komis má svobodu uvážení, využít tento článek nebo ne. A tato svoboda uvážení je něco, co můžeme podrobit kritice. Je to ale něco, co bylo potvrzeno Evropským soudním dvorem. Takže to není pojem, který by byl v ohrožení. Já tvrdím pouze to, že ochránce práv už tímto způsobem postupuje. Když si přečtete výroční zprávu, tak zjistíte, že nejen z procesního hlediska, ale i z věcného hlediska, z motně právního hlediska tuto věc sleduje, jak se uplatňují články 226 a 228. A ochránce práv může například konstatovat, že komise nepostupovala přiměřeně v otázce uplatňování článku 226 a 228. A to mě přivádí k základnímu principu, který se rozvinul v Belgii a to je princip přiměřenosti. Někdo je zavázán využít určitou pravomoc, nebo je to zakotveno v nějakém předpisu a nevyužije to, tu pravomoc. To je právě ta svoboda uvážení. Svoboda použít tu pravomoc přiměřeným způsobem. A to je něco, co bylo potvrzeno na národní i mezinárodní úrovni soudními orgány veřejná služba je oprávněna využít určitou pravomoc. A to na základě přeměřenosti. Tuto pravomoc může využít ochránce práv a vyhodnotit, zda čl- uplatňování článku 226 a 228 bylo realizováno přeměřeným způsobem. Takže to jsou jednak správní aspekty a potom přiměřený způsob, jak tuto pravomoc použít nebo využít nebo případně dokonce zneužít. Další otázka, jejíž tazatel už opustil sál. Já už jsem se k tomu v podstatě vyjádřil. Já jsem říkal, že je třeba eh, navázat ještě užší spolupráce, což se děje těch posledních 14 let. Myslím, že můžeme zahájit eh, postup ke HDI a to velice rychle. Mám totiž jen jednu žádost o slovo a to od Hepkina. Eh, Děkuji, pane, paní předsedkyně, budu opravdu stručný. Vyslechl jsem pana Moneta hovoří i mm, holandsky, e, takže já také mluvím teď holandsky. Tak e, vy chcete udělat něco jako obamovskou reformu. Instituce e, v Bruselu jsou silné. Já jsem pracoval v kanceláři komisaře Kalase, vím, jak tam vypadá i spolupráce s ombudsmanem. Často docházelo k přátelským řešením Nicméně právní služba komise říkala, že to tak nejde z toho či onoho důvodu. Je to taková vatikánská kůrie, která se snaží uchovat si vlastní e, privileje. A e, tváří v tvář takto silným institucím, jak je chcete reformovat zvenčí, jak vidíte komunikační možnosti, komunikační prostředky. Vy jste říkala, že chcete zprostředkovávat, že chcete být mediátorem. Uh, Ehm, mezi institucemi a občanem, že chcete být energický. Jak můžete přispět eh, vaší komunikací tak, aby, aby se zlepšoval obraz Evropské unie? A pokud budete zvolen, tak vám eh, budu přát štěstí. Ještě pan žádal slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Tato otázka se dobře hodí, eh, ta má otázka se hodí k tomu, co říkal předřečník. Já si myslím, že pokud se roznese, nebo pokud občané Evropské unie budou mít pocit, eh, že veřejný ochránce práv toho může mnoho pohnout, že dokáže občanům pomoct, že bere občany vážně, tak potom samozřejmě se zvýší i počet stížností, protože většinou jsou lidé přesvědčeni, že to nemá smysl, že to všechno trvá příliš dlouho, takže proč se obracet na ochránce práv? Takže já si myslím, že nejdůležitější opravdu je, aby občan byl brán vážně a aby jeho stížnosti, tedy to vyřizování stížnosti, netrvalo příliš dlouho. Nejhorší je, když už občan někdy o té stížnosti ani neuslyší. A má otázka je, co by bylo potřeba legislativně změnit v tom, aby to opravdu bylo rychlejší? A potřebujete k tomu pomoc Evropského parlamentu? Tedy já si myslím, že tady je potřeba bojovat na všech frontách. Musíme eh, vlastně ty stížnosti, ty petice rychle zpracovávat, protože občané mají právo na odpověď a na to, aby padla v přiměřené době. Děkuji. Takže co je potřeba změnit k tomu, abychom toho dosáhli? Grazie. Um, ja, meneer Epping, bedankt voor uh, uw vraag. Děkuji za váš dotaz. Zdá se, že můj program je ambiciozní, snad příliš, nevím. Nicméně je třeba být ambiciozní na takovouto funkci. Vím a také jsem řekl, vzhledem k tomu, že profesionálně spolupracuji celou řadu let s evropskými institucemi, že tedy vím, jak silné mohou být instituce eh, při snaze zabrzdit reformy či eh, podkopat. A na evropské úrovni někdy čas od času instituce či hm, zaměstnanci institucí opravdu nejsou pro určité změny. To je pravda. Ale to je jen střípek z celé mozaiky. I na národní úrovni je normální, že veřejný ochránce eh, práv žádá změny, eh, žádá otevřenost, transparentnost. Já jsem to dělal devět let. Nestačí to zařídit nějakým mávnutím proutku. Je třeba vytrvat. Jediný způsob, jak středně či dlouhodobě dosáhnout eh, cíle, je vytrvat. Nic se nestane přes noc. Ještě druhá otázka ohledně eh, sdělovacích prostředků. Jak bych tedy představil svou práci sdělovacím prostředkům? Příklad. Mohu vzít z několika zemí kde? V Rakousku, Belgii, Francii, Bel... Mm, Švédsku a jinde. Tam jsou zvláštní dohody eh, s veřejnými ochránci práv, aby byla lépe známa jejich činnost. To neznamená, že obden budu pořádat tiskovou konferenci, to není můj cíl ale je třeba mít eh, formalizované nebo oficiálnější eh, programy i na úrovni národní a regionální. Ehm, a ještě panu Jarovi bych chtěla odpovědět. Mám jen 30 vteřin. Ich bin ganz... Musím říct, že s vámi plně souhlasím. Může to být velice důležité, i když velice obtížné, vytvořit naději když potom ta naděje nebude respektována. Já s tím plně souhlasím. A když jsem byl ombudsmanem v Belgii, tak jsem to často zažil. A zažil jsem, jak strašné to může být. Takže máte pravdu. A proto jsem právě říkal, že je potřeba spolupracovat na tom, aby občané poznali právo, aby se obrátili na ochránce práv a aby byly vytvořeny příslušné programy k tomu, aby se nestalo, že občani, občané se obra, budou obracet na ombudsmana s nepřípustnými stížnostmi. A tady je potřeba splnit všechny ty stránky, je potřeba velké spolupráce. Grazie, Mr. Monet. No je... Děkuji vám, pane Monete. Tímto jsme skončili se slyšeními a i s vaším. Děkujeme vám a loučíme se s vámi. Máme pár minutek na uzavření naší dnešní schůze. Jak víte, výbor nemá ani povinnost, ani možnost eh, vyjádřit jakési hodnocení. Takže na konci tohoto maratonu my jen předáme předsednictvu parlamentu zápis z těchto slyšení eh, se všemi projevy a eh, s našimi úvahami ohledně slyšení všech tří kandidátů, kteří usilují o eh, pozici veřejného ochránce práv Evropské unie. Pokud nemáte tedy Eh, další doporučení či poznámky pro předsednictvo, tak eh, vám eh, mohu jen sdělit, že můžeme